Dobrý den. Dobrý den. Myslím si, že už můžeme začít. Budeme mít malou změnu eh, programu. Začneme dvěma body, které se týkají ratingových agentur, ale v obráceném pořadí, takže nejprve budeme mít diskusi ehm, ke zprávě Wolfa Klince a potom budeme mít tedy diskusi, která se týká změny nařízení o ratingových eh, agenturách. Bohužel Jean-Paul eh, trošičku se opozdil, tak proto jsem se rozhodla, že obrátíme pořadí těchto dvou bodů. Myslím si, že eh, Všichni ti eh, z vás, kteří máte zájem o ratingové agentury, určitě už jste tady. Takže dovolte, abych nejprve dal slovo panu Wolfovi. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Jean-Paul Gozes už poukázal na to, že jeho práce v současné době se omezuje na to, aby zjistil, aby zajistil, že nová agentura ESMA při dozírání nad ratingovými agenturami bude žádně, řádně využívána. A je třeba nařízení odpovídajícím způsobem pozměnit. Eh, v mém případě jde o zásadní otázky, které se neustále objevují a které jsme ještě dostatečně neřešili. Já souhlasím s komisí, ta plánuje do léta příštího roku řádně přepracovat eh, nařízení o ratingových agenturách. Za tímto účelem minulý pátek zahájila proces konzultací a zveřejnila celou řadu otázek. Dnes je první výměna názoru, takže já nemohu formulovat žádné závěry nebo je přednést. Já bych chtěl zmínit jenom několik bodů, kterými se budu zabývat ve své zprávě. Jde o to, abychom se kriticky podívalo, podívali na to, zda to, co se ukázalo, ukázalo jako business model eh, těchto agentur, jestli to je to nejlepší a jestli to je proveditelné. Všechny tři agentury eh, ty největší agentury se drží toho, že vydavatel platí. To znamená, že ten, jejichž produkty mají být, rejty, mají být ohodnoceny, tedy emitent platí. Vypadá to tak, jako kdyby tomu tak bylo i dříve, ale není to pravda. Dříve byl přístup takový, že využivatel ratingu platil. V průběhu let se to změnilo a nyní je stálým klasickým přístupem to, že platí emitent. Hlavní problém je to, že se domníváme, že je zde příliš malá hospodářská soutěž. Máme jenom tři velké agentury, které jsou činné po celém světě. Na místní úrovni nebo na nižší úrovni máme celou řadu agentur. Vypadá to tak, že u ESMI, pravděpodobně ne prvního, první, ale 1. července, by se mělo začít eh, s registrací ratingových agentur asi 50 eh, ratingových agentur na národní úrovni aby se mělo přihlásit a měli by zažádat o přeshraniční eh, po, o povolení pro přeshraniční aktivity. To znamená, že aby hospodářská soutěž nebo konkurence mohla posílit. A to je také v zájmu komise a parlamentu, protože de facto zde máme co dočinění eh, s oligopolem nebo s monopolem. A domníváme se, že tím vznikají příliš vysoké náklady pro uživatele a to chceme změnit. Do jaké míry je možné na evropské úrovni řekl bych, vytvořit evropskou agenturu. Něčím takovým se ještě musíme zabývat a zhodnotit to. Já jsem na začátku roku navrhl, abychom měli určitý model nadace. To znamená, že bychom nevytvořili veřejnou agenturu, která by závisela na vládách nebo na státu, ale byla by to nezávislá nadace, a která by vycházela z modelů nadací a to by si vyžadovalo, že tato nadace bude eh, ale dotována státním kapitálem. Je otázka ale kým, bude tu komise, EU, členské státy, kdo to bude. V každém případě ale musí být eh, zaručeno to, že tato nadace bude nezávislá. A to znamená, že v grémiích, eh, v dozorčích orgánech nebudou žádní zástupci státu nebo nějakých veřejných úřadů do jaké míry takováto nadace poté, poté si získá ehm, dobré jméno na trhu, to je něco, co ukáže budoucnost. Další otázka je, jestli ten přístup, který si zvolili američané eh, ve svém reformním zákoně, jestli by byl i pro nás dobrý. Jde o to, že u přinejmenším strukturovaných eh, produktů eh, by byl nutný dvojitý rating, a první ratingová agentura může být zvolena emitentem, a druhá ratingová agentura ale není vybírána emitentem, ale dozorčím orgánem. Vzhledem k tomu, že ale máme jenom eh, tři velké ratingové agentury, posilo, nějak, by to, nějak by tento přístup nezměnil eh, tento monopol nebo oligopol, který existuje. Otázka je, jestli se nevyžaduje také obecně příliš mnoho ratingu. Ta otázka je důležitá především pro veřejný sektor. V minulosti nebylo obvyklé, že by nějaká ratingová agentura eh, nesla nějakou velkou odpovědnost, pokud je o státní dluhopisy. a většina států za rating neplatila. Francie nebo Německo nebo Velká Británie, ty neplatí za své ratingy. Kdo musí platit, jsou malé státy, které bez těchto ratingů nemají přístup na, ke kapitálu na trzích. Litva, Lotyšsko, Estonsko musí platit. Je to nespravedlivé, ale je to tak. A otázka je, jestli používání ratingu ve veřejném sektoru eh, by se nemělo trochu omezit. Vyvstává zde otázka, zda hodnocení rizika také ze strany uživatelů by mělo probíhat s větší odpovědností. Je jasné, že dnes máme systém, eh, ve kterém principiálně ratingové agentury se staly určitým eh, certifikačním orgánem. A otázka je, jestli to nech zachází příliš daleko, protože ratingové agentury eh, odmítají převzít odpovědnost za to, co říkají. A eh, dodatek k americké ústavě také poukazuje na to, že, nebo poukazují na dotek americké ústavě a říkají, že um, pouze uh, vyjadřují svůj názor, nic víc, ale nechtějí převzít odpovědnost. To je něco, co podle mého názoru už déle nemůžeme tolerovat. Domnívám se, že se musíme kriticky zabývat otázkou, zda a jakým způsobem ratingové agentury by měly být odpovědné za to, co říkají. Jenom tak bude rating kvalitní a zajistí se, aby eh, ratingové agentury nepodlehly pokušení, také s ohledem na konflikt eh, zájmu. Řešení těchto otázek aby mělo ideálně proběhnout na globální úrovni, protože ratingové agentury jsou celosvětové, eh, kapitálové trhy jsou celosvětové, jinak to nejde. Víme, že rating určitého produktu nebo nějakého podniku nebo nějaké země eh, se de facto užívá přeshraničně, také mimo Evropu a naopak ve chvíli, kdy rating proběhne v Americe, využívají ho investoři i v Evropě. A z tohoto důvodu je důležité, aby zde byl jednotný přístup. Američané, jak už jsem řekl ve svém reformním zákoně, eh, zvolili určitý přístup. Otázka je, jestli by byli připraveni spolupracovat s Evropou a dohodnout se na některých opatřeních. To samozřejmě není jisté. Je ale jisté, schrnuto, že máme před sebou celou řadu otázek na které musíme odpovědět, jak můžeme vytvořit konkurenční prostředí, jak můžeme zajistit, aby zde existovalo také vědomí rizika a, aby uživatelé si tohoto rizika byli vědomi, jak můžeme zajistit, aby ratingové agentury nefungovaly jako eh, certifikační orgány, jak je můžeme přinutit k tomu, aby nesly odpovědnost a také jak se případně bude vyměřovat odškodnění při vzniku škody a jaké sankce by se měly uplatňovat. A zároveň existuje otázka, jaké existují možnosti v časovém horizontu, řekněme, pěti let, zde v Evropě eh, vytvořit eh, konkurenční prostředí. Chtěl by někdo teď ze stínových zpravodajů se k tomu vyjádřit? Ano, ve chvíli, kdy máme německého zpravodaje, budu hovořit německy. Vítám to, co představil Wolf Klintz. Jsou to zcela zásadní otázky. Tyto otázky jsou pro mě také podstatné. Za prvé otázka týkající se moci na trhu, abych to tak řekl. V tržním hospodářství musí existovat konkurence. A to znamená, že a počet aktérů a jejich podíl na trhu eh, je dostatečný. Jinak zde vznikají určité pochyby. Já vím, že byly velice dobré ratingy Spojených států. Včera jsme hovořili s panem Junkerem a nyní tomu nerozumím. Já jsem se setkal s mnoha ratingovými agentury, agenturami, s těma velkými, a já jsem nedostal odpověď na tuto otázku, která by mě uspokojila. A já si myslím, že bychom se měli znovu zeptat, jestli taková tržní struktura je trvale udržitelná a jestli je hodná sociálně tržního hospodářství. Další otázka je, jak získáme více aktérů, větší konkurenci a menší moc na trhu pro jednotlivé aktéry. Už delší dobu máme před sebou návrh, že by měla existovat Evropská ratingová agentura, státní ratingová agentura. Pro mě je zásadní otázka eh, následující. Nejde mi až o to, jestli je evropský nebo americký oligopol, ale mě vadí to, že vůbec oligopol existuje. A další Eh, aktér, jenom jeden další aktér by tento problém nevyřešil. Je nutné, abychom k té věci přistupovali ze široka a podívali se na to, jak změnit tuto tržní strukturu. Mně nepřipadá smysluplné, aby eh, zde měly vliv nějaké tržní zájmy. A eh, ale v případě eh, toho, že by ratingové agentury podléhaly státu, potom by tam eh, mohl být eh, konflikt nebo vliv ze strany politiky. Zazněl zde návrh, že by byla založena nadace a zcela zásadní bude to zajistit, aby hodnocení takovéhoto nového aktéra byla dobrá. Byly dobré. Ovšem, je jasné, že by bylo možné to řešit tak, že by eh, regulativně eh, byly eh, ratingy této nadace ehm, upraveny a podporovány, že by například byly v některých případech vyžadovány právě hodnocení této ratingové agentury. A záleží, jestli eh, ten systém, jak se bude vybírat hodnocení ratingových agentur, jestli to bude záviset eh, na náhodě nebo eh, na kvalitě těch ratingů. Možná bychom se měli zamyslet, jestli ta určitá ratingová agentura, ta nadace, by měla být automaticky v některých případech využívána. A mě by zajímalo, jaké možnosti podporujete, stejně tak, jaké možnosti podporuje komise. A pokud jde o situaci na trhu, je jasné, že a ta struktura, která existuje, že emitenti platí za ratingy, to není úplně zdravé, protože žáci tak platí svým učitelům, kteří je hodnotí. Zároveň je zcela zásadní systém odpovědnosti. Ten patří ke každému tržnímu hospodářství. Každý, kdo eh, vstupuje do rizika s tím, že může z toho mít profit, musí nést také odpovědnost, především poté, kdy eh, jeho hodnocení může mít negativní vliv také na třetí strany. A ještě poslední věc, já bych velice uvítal, pokud bychom se zabývali také tím, co probíhá v USA. Probíhaly diskuse týkající se amerického návrhu. Stále ještě existuje možnost eh, pokračování vyjednávání s USA. A já si myslím, že bychom se měli jasně podívat na to, co bylo rozhodnuto, co bylo zamítnuto, abychom se podívali také na příspěvky do té diskuze, jaké návrhy byly zamítnuty při vyjednávání v USA. Ehm, také bychom se měli eh, přímo dohodnout eh, s USA, přímo USA kontaktovat. A poté, co eh, dohled eh, přejde na ESMU, myslím si, že bychom měli začít řešit zásadní problémy trhu. Děkuji. Děkuji, děkuji. Ashley požádal další o slovo. Pochopitelně, že dám slovo i komisi, ale teď bude lepší, když nejprve tedy sformulujeme ty otázky na komisi a potom kolega Fábka bude poslední. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Eh, chtěl bych poděkovat panu Klincovi za jeho prezentaci. Jako vždy eh, nám opět předložil několik myšlenek, nad kterými se musíme zamyslet. Já si myslím, že je dobré, když posílíme konkurenci a to za všech okolností. Myslím, že to poslední, co chceme, je mít nějakou veřejnou agenturu, kterou eh, v jejím čele bude stát Evropská komise. Eh, agenturu, která potom bude dávat eh, rating jednotlivým zemím. Myslím si, že by to bylo politicky pro něj velice výhodné pro komisi a to by asi byl výsledek toho, o čem zde hovoříme. Zaujalo mě to, co říkal eh, kolega Klinc o té veřejné nadaci. Je to velice zajímavé, protože já si kladu otázku, jak by to vlastně bylo užitečné, jestli by to vůbec bylo užitečné. Myslím si, že užitečné by to bylo pouze tehdy, kdyby eh, nám to poskytovalo stanovisko o tom, jaká je tržní hodnota. Takže to by byla nejdůležitější úloha takovéto nadace. A pokud by se z toho stal skutečně nástroj, eh, který by znamenal, že politický názor je vnucován trhu, pak nikdo by nebyl, neměl o to zájem. Chtěl bych připomenout svým kolegům, že jakýkoliv stát, jakýkoliv podnik nemůže být nucen, aby využíval kreditingovou agenturu. Oni si toto volí sami. Oni si sami eh, volí eh, to, že zvolí nějakou ratingovou agenturu s jedním cílem a sice, aby měli lepší eh, hodnotu svého produktu. A já si říkám, jestli to řešení, které zde navrhujeme, jestli skutečně to situaci zlepší, anebo jestli naopak to situaci zhorší, protože musíme mít na paměti to, že kapitál se může pohybovat kamkoliv na této planetě. A jestliže my tady v Evropské unii budeme mít nejsložitější eh, podmínky pro eh, získávání kapitálu, pak ty peníze zkrátka budou plynout do Indie, do Číny a do dalších zemí. A potom naše jednotlivé členské státy v důsledku toho budou chučí. Čili já bych chtěl říct kolegové Wolfovi a také dalším kolegům asi toto. Pokusme se nezhoršit tu situaci. Doufám, že komise provede eh, hodnocení dopadů těchto návrhů. A byl bych rád, kdybychom se nedostali do situace, kdy uh, Komise si uvědomí, že existuje problém, řekne, že něco se musí udělat, potom řekne, toto je to, co se udělá a udělejme to a výsledkem toho je horší situace, než jakou máme v současné době myslím si, že by to nikdy nemělo být používáno komisí jako výmluva za to, že budou dělat věci, které ne vždy jsou prospěšné. Čili chtěl bych varovat před tímto, paní předsedkyně. Děkuji, děkuji. Pan Janini? Požádal jste o slovo? A ano, ano, nakonec jsem pochopil, že skutečně vyslovujete moje jméno. Já bych rád poděkoval kolegovi Klincovi eh, za ty myšlenky, které eh, předložil a těším se na tu důležitou diskusi, která nás čeká. Myslím si, že by během této diskuse jsme měli vzít v úvahu také věci, které se vyvíjejí na mezinárodní úrovni. Myslím si, že bychom eh, si měli uvědomit, že také G20 bude provádět hodnocení eh, toho, když se udrží eh, ratingové eh, agentury, které budou mít určitou hodnotu regulační. Čili to, co se bude diskutovat na mezinárodní úrovni, by mělo být také eh, pro nás důležité. To, o čem hovořil kolega Klinc a také někteří další kolegové, Eh, jako pan Gigel například, myslím si, že všechno to, co říkali, je velice přesvědčivé. Mám tím na mysli například tu myšlenku o tom, že bychom měli mít skutečně zajištěnou konkurenci, která by bojovala proti koncentraci těchto věcí v několika rukou. To je velice důležitá iniciativa. Další důležitý bod je eh, otázka hodnocení státního zadlužení. To je věc mimořádně důležitá. A historie nám ukázala během posledních několika eh, měsíců a let, jak často to velice povrchní hodnocení eh, nebo chybné spekulace eh, mohou vést k velice zásadním ekonomickým a finančním škodám. To jsou věci, kterým musíme věnovat pozornost a musíme se pokusit jim zabránit v budoucnosti. V této diskusi Eh, hovoříme také o možnosti vytvoření veřejné evropské ratingové agentury. To jsou věci, na které se musíme zaměřit, to jsou věci, kterým budeme muset věnovat eh, podstatnou pozornost a stále určitě budou předmětem těch budoucích diskusí. Myslím si, že je velice dobré to, že to všechno je v rukou velice dobrého a zkušeného kolegy Klince. Arlene? Já se omlouvám, já se omlouvám za to, že jsem eh, tady nebyla eh, na tu první část eh, prezentace kolegy Klince. Chtěla bych pouze zde vznést jednu otázku, která se týká jednoho základního problému, a to je ta otázka přílišného se spoléhání na ty, to agentury a to, že vlastně je nevyužíváme jako orgán, který by se zabýval otázkou eh, odhadu rizika. Já bych se chtěl tedy zeptat jak komise, tak zpravodaje, jakým způsobem budeme tuto věc řešit a jestli si zpravodaj myslí, že ta zelená kniha, kterou vydala komise, jestli skutečně se touto otázkou zabývá efektivním způsobem. Děkuji. Myslím si, že Arlín uh, už eh, hovořila o něčem, o čem já jsem také chtěla hovořit. prvé bych chtěla poděkovat kolegovi Wolfovi za jeho prezentaci. Ta prezentace byla skutečně velmi zajímavá a já také souhlasím s tím, že se jedná o problém mezinárodní a že se eh, musíme zaměřit na všechny ty procesy, ke kterým dochází i v jiných částech světa a pokusit se nějakým způsobem se na nich zúčastnit s cílem nějakým způsobem přinést všeobecné řešení těchto problémů. Je naprosto jasné, že velice eh, často eh, rating se stává jakýmsi rukojmím regulatoru a to souvisí s tím, čemu říkáme due diligence. Myslím si, že někdy se k tomu přistupuje z druhé strany tak jako tomu bylo ostatně i při těch dalších regulačních opatřeních, které existovaly ne, nebo které vznikly po krizi. Myslím si, že je potřeba se zamyslet nad tím, co to všechno může dále způsobit. Eh, a myslím si, že bychom se ještě jednou měli podívat na tu otázku, eh, co vlastně rating dělá v kontextu jiných eh, regulačních úprav asi to nebude probíhat velice rychle, ale přesto to neznamená, že bychom se tomu neměli věnovat a neměli bychom si položit otázku, jestli eh, se často nejedná o věc, která má mimořádně velký účinek. Eh, já Nevím, jestli chceme mít veřejnou ratingovou agenturu a to z těch důvodů, které zde uvedli kolegové. si myslím, že riziko Eh, politického zasahování je příliš veliké. Eh, myslím si, že eh, mechanismy, které by zabránily takovémuto zasahování, by musely v každém případě být součástí takového návrhu. Myslím si, že možná s tím souvisí ještě další experimenty, možná já nevím, jestli kolega Wolf souhlasí s tím, aby teď se vyjádřila komise a potom tedy dám slovo kolegovi Wolfovi, aby eh, se k tomu ještě vyjádřil paní Fabrikas za komisi. Paní Fabrikas, děkuji. Musím říct, že velice vítáme tuto zprávu z vlastní iniciativy, kterou nyní začíná probírat Evropský parlament. Souhlasíme s tím, co řekl pan Klinc na úvodu. Jsou tady určité otázky, které ještě nebyly řešeny v daném sektoru. To je důvod, proč služby komise minulý pátek vydali dokument veřejné konzultace. Tato konzultace je otevřená až do začátku ledna. A na úvodu popisujeme některé tyto problémy, které se musí ještě dořešit. Navrhujeme určitá možná řešení. Je dobré, že problémy, které jsme uvedli v našem dokumentu, byly také v tuto chvíli poznamenány v této místnosti. Musím říci, že za komisi je velice důležité, abychom brali v potaz ten mezinárodní globální aspekt, který také zazněl z úst jednoho z členů vašeho výboru. Víte, že tady je problém přílišného spoléhání. Dělá se to na úrovni Evropské banky a také DG20. Čili musíme přijít s nějakým řešením, které bude přijaté na globální úrovni. Pochopitelně se musíme zúčastnit vytváření tohoto řešení. A jak bylo zmíněno, otázka snížení spolehání na externím ratingu je problém, který se musí řešit pomocí tzv. due diligence. A to je přesně popsáno v našem dokumentu. Čili je tady otázka přílišného spoléhání, dále hospodářské soutěže, jak také zaznělo. Jedno možné řešení, jak posílit spolupráci v rámci Evropské unie, a to nejen v rámci Evropské unie, ale i v mezinárodním měřítku v této oblasti, je možnost vytvořit nadaci, tak jak poznamenal pan Klins, to je jedna z možností, kterou zvažujeme, ale zvažujeme také další možnosti, jako je například vytváření sítí mezi malými a středními podniky, protože, jak víte, komise chce také zlepšit možnost vstupu malých a středních podniků do této oblasti. To je také důležitý aspekt. Také řešíme otázku právní odpovědnosti. Jak zmínilo několik členů vašeho výboru, otázka právní odpovědnosti je velice důležitá a řeší se jednak v USA, čili chceme řešit velice pečlivě všechny tyto problémy. Další věc se týká střetu zájmů. Je tady model, který také poukazuje na určité otázky, které se musí řešit. Jsou tady různá, různé možnosti, které se uvádí v našem dokumentu. A další věc se týká ratingu státních dluhopisů. Krize státních dluhopisů propukla letos na jaře a zazněla velká kritika týkající se státních dluhopisů, jak je posuzují ratingové společnosti, především když jsou prezentovány, čili v našem dokumentu hovoříme o některých možnostech zvýšené transparentnosti a sledování těchto konkrétních ratingů, tedy ratingů státních dluhopisů. Další věc, jak bylo zmíněno na úvodu tohoto zasedání, komise chce navrhnout nový legislativní návrh do poloviny příštího roku a pochopitelně budeme zkoumat všechny příspěvky, které získáme a všechny prvky, které budou k dispozici a chceme učinit hodnocení v plném rozsahu, až budeme předkládat náš návrh. S velkým zájmem sledujeme výsledek této diskuse, která probíhá v Evropském parlamentu. Děkuji. Děkuji mnohokrát, Wolfe. Mnohokrát děkuji. Děkuji všem kolegům, kteří také hovořili. Ukazuje se, že toto téma skutečně zajímá mnoho z nás a já se domnívám, že to, o čem jednotliví řečníci hovořili, se shoduje. Souhlasím s britským kolegou, že kapitál je důležitý a kapitál jde tam, kde vidí nejlepší investiční možnosti. A z tohoto důvodu nemůže být smysluplný přístup. A to, abychom vytvořili novou byrokracii a nové překážky. Ale Prostřednictvím nového přístupu můžeme dosáhnout toho, aby Evropa byla dobrým místem pro investice a aby eh, hrála vůdčí pozici, a protože zde bude více jistoty pro investice, a bude, ta, bude zde také dobrá konkurence, bude zde vyrovnanější um, práce ratingových agentur. Je ale potřeba, abychom se snažili věci řešit na celosvětové úrovni. Já souhlasím se Svenem Kýkoldem, že je nutné kontaktovat eh, zástupce amerického kongresu a podívat se na to, eh, v čem máme podobné názory a v čem máme rozdílné názory. Protože všechno to, co je v tom reformním zákonu v Americe, eh, je něco, co možná bude pozměněno po volbách v Americe, které právě eh, proběhly, ale samotný zákon nyní vstoupil v platnost, už platí, ale přesto eh, zde existuje určitá možnost pro další změny. Zároveň víme, že a tento nový přístup a naše opatření musí zajistit to, aby ti, kteří nesou odpovědnost v oblasti financí, a aby si neusnadňovali život tím, že jednoduše budou využívat ratingu a že budou uh, unikat své odpovědnosti v rámci due diligence. A to by měl být vedlejší aspekt této práce je nutné zbavit se překážek v této oblasti, abychom umožnili konkurenci. To ukazují také rozhovory s lidmi, kteří mají zájem na tom, aby zde byla větší konkurence. Je to tak, že pokud se někdo etabluje jako nová ratingová agentura, pokud se etabluje nová ratingová agentura, nebo pokud vznikne, eh, několik let nevydělává žádné peníze. A to samozřejmě lidi odstrašuje. A proto jsem přišel s tímto modelem nadace. Ale v praxi se nad tím musíme ještě zamyslet. Je ale jasné, že a když posílíme konkurenci, když eh, podpoříme národní ratingové agentury, aby vytvořili určitý systém v Evropě, aby vstoupili na trh, aby byli aktivní na určitém, um, v určité části um, trhu. Musíme se zamyslet nad tím, jak budou ty naše podněty vypadat. Je jasné, že zde máme tři etablované agentury, ale je třeba, aby zde byla nějaká další nová ratingová agentura. To jsou body, které musíme dále proskoumat. Je jasné, že všichni se shodneme na tom, že je potřeba jednat, že zde vidíme určité šance, jak změnit směřování trhu. A já se těším na diskuse a také na aktivní podporu eh, i kolegů z jiných politických skupin. Děkuji. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Teď bychom se měli pohnout v programu, ale bohužel tady není žádný zpravodaj. Jean-Paul stále ještě tady není a další bod na programu potom je zpráva paní Podimata a ani ta tady zatím není, což znamená, že asi budeme muset chviličku teď přerušit eh, jednání, eh, dejme tomu do 11 hodin, nebo počkáme. Ne, ona už je tady, ona už je tady. Tak to je skvělé. Takže si uděláme přestávku pět minut, aby paní Podimata se mohla posadit a trošku se připravit. Dobře, posaďte se prosím. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych poděkovat paní Podimata, že jste přišla trošku s předstihem. Někdy na to naruší trošku práci, ale teď se můžeme dostat k bodu 10, inovativní financování na globální a evropské úrovni. Máme návrh zprávy od paní Podimaty. Prosím. Děkuji mnohokrát. Budu velice stručná. Pokusím se zdůraznit především ty hlavní myšlenky, které jdou v logice našeho přístupu. Budeme se zabývat tedy inovativním financováním na globální evropské úrovni. Pro mě je velice důležité, abych si vyslechla vaše názory. První velká myšlenka se týká diskuse o inovativním financování na globální, ale i evropské úrovni. Tato diskuse se nemůže soustředit pouze na vyhledávání nových zdrojů financí. Tato diskuse, kde vyhledáváme nové zdroje financí, je pochopitelně důležitá. Je důležitá, která je důležitá z toho hlediska, že se musí zaměřit na reformu mezinárodních finančních systémů. To za prvé. A za druhé se musí také propojit s diskusí o ekonomickém řízení a musí se propojit také s diskusí o oživení ekonomickém jak v Evropě, tak ve světovém měřitku. Čili když se zabýváme touto otázkou, tak musíme poukázat na body, které se nachází v konvergenci všech těchto diskusí. Dále dáváme důraz na daňové otázky ve finančním sektoru. Zabýváme se evropským rozpočtem, dále evropskými daňovými poplatníky, dále slabinami finančních systémů, čili není možné abychom nevzali v potaz také možnost eh, otázku eh, finančního zdaňování. Evropská komise vydala jedno sdělení, které se týká zdaňování finančních transakcí. Jsou tam tři velké důvody, abychom umožnili finančnímu sektoru, aby zásadním způsobem, ale i spravedlivým způsobem zafinancoval veřejné rozpočty. Čili to je jeden hlavní důvod, který uvádí Evropská komise. Dále musíme zvýšit účinnost finančního sektoru a také musíme zajistit snížení nestability finančního sektoru vůči určitým rizikům. Dále musíme ozdravit veřejné finance a také musíme spojit veškeré podmínky, abychom zajistili trvalý udržitelný rozvoj, tak jak je to uvedeno v agendě 2020. Dále je to otázka DPH. která se řeší i v jiném než finančním sektoru, ale pochopitelně je velice důležitá. Čili to jsou návrhy ze strany Evropské komise. Souhlasíme s těmito návrhy. V následující etapě musíme udělat eh, propojení mezi tématy, kterými se zabýváme a musíme tato témata propojit eh, s velkými tématy musíme se zabývat především otázkou, jak zafinancovat reálnou ekonomiku. Za tímto účelem musíme provést reformy, které v tuto chvíli musí zabrzdit veškeré spekulativní činnosti, kroky, transakce, které jsou vysoce četné. Daň z finančních transakcí je odpovědí na tento požadavek. Vážení kolegové, kolegové, nesmíme pochybovat o tom, že to nejlepší řešení, náš první cíl je, abychom dospěli k dohodě na celosvětové mezinárodní úrovni, co se týče zdaňování finančního sektoru. Nicméně musíme také pamatovat na skutečnost, že do této chvíle diskuse, které probíhaly na G20, jsou povzbudivé. Velice vítám nové odvážné iniciativy, které provádí především belgické předsednictví, které se především zaměřuje na zaňování finančních transakcí. Belgické předsednictví navrhuje vytvoření výboru, eh, který se bude zabývat eh, touto otázkou do konce roku. Je důležité, abychom zjistili, jak nejlepším, nejúčinnějším způsobem zavést takovouto daň na mezinárodní úrovni. Skutečnost, že Evropská unie je prvním finančním trhem na světě, nám umožňuje, abychom vyřešili dilema, určité očekávání našich velkých partnerů. Myslím si, že Evropský parlament zde musí sehrát velice důležitou úlohu tak eh, jak tomu je také v případě kontroly a dohledu eh, nad finančními trhy. Evropská komise možná příliš otálela, než předložila své hodnocení dopadu. Vlastně v našem usnesení jsme to žádali již loni v březnu, čili musíme požádat komisi, aby bez odkladu předložila návrhy, které požadujeme. Teď poukazuji na zprávu paní Berese, která řešila otázku ekonomické a finanční krize. To je eh, velice důležité téma. Bylo to v odstavci 73. Řeší se tam právě otázka té daně z finančních transakcí a požaduje, aby se tato daň zavedla co možná nejrychleji. Tato daň by měla být eh, zavedena na mezinárodní úrovni, ale v první řadě na evropské úrovni. Čili žádáme komisi, aby předložila legislativní návrh poté, co učiní hodnocení dopadu a musí vzít v potaz otázku hospodářské soutěže a celkových dopadů. To jsou tedy velká, velké prvky této daně, čili nebudu v tuto chvíli zacházet do velkých podrobností. Čili to je návrh této zprávy. Ještě několik poznámek, jakým způsobem mohou přispět banky eh, k těmto daním, jaké jsou možné příjmy z těchto daní. Já si myslím, že jsou tady dva návrhy, které mají přidanou hodnotu, ale v žádném případě nemohou nahradit daně z finančních transakcí. Čili regulátoři tady musí hrát velice důležitou úlohu v případě vybírání této daně z finančních transakcí. Co se týče daní z finančních aktivit, určitě přispěje k této první daně, nicméně ji nemůže nahradit. Je to řešení, které bude pouze doplňovat tuto daně tedy daně z finančních transakcí. Dále eurobondy. Jsem velice ráda, že tato otázka se také řeší. Myslím si, že bychom měli tímto způsobem podpořit veřejné finance a myslím si, že eurobondy mohou také velice dobře bránit euro před možnými útoky. Jsem velice ráda, že včera pan Juncker zdůraznil, že bude šetřit tuto možnost na úrovni skupiny odborníků, evropských odborníků. Víme, že názory se trochu liší, co se týče eurobondů. Nemůžeme strojnásobit eh, tuto daň. Musíme naopak eh, snížit eh, Eh, náklady, které jsou eh, s výdejem těchto obligací spojené. Musí to být obchodováno na sekundárním trhu s dluhopisy a také eurobondy. Jak jsem říkala, jsou možnou pojistkou proti možným útokům na um, trhy, tedy na euro. Ještě jedna věc, která se týká eurobondů, je to inovativní, velice důležitý zdroj financí. Je to důležité především pro budování evropských infrastruktur, což bylo zdůrazněno předsedou komise, panem Barosem, ale i ostatními komisaři. Je skutečně dobré, že eurobondy jsou takto významné. Je důležité, abychom dobře zhodnotili tuto předanou hodnotu, kterou eurobondy přinášejí. Eurobondy musí být tedy použity proto, aby zajistili další růst evropské ekonomiky. Dále je to daň z uhlíku, která má být vybírána na evropské úrovni, také Eh, jsou tady brány v potaz eh, eh, dovozy z třetích zemí. Také musíme brát v potaz ten princip znečišťovatel platí a především musíme naplnit těch velkých cílů, které jsme si stanovili v rámci politiky boje proti klimatickým změnám. Na závěr, paní předsedkyně, bych chtěla říci, že tady probíhá diskuse, jakým způsobem máme řešit tyto nové produkty, které jsou inovativní, co se týče financování, čili jak zajistit dobrou zprávu takovýchto nových zdrojů financování. Musíme pamatovat na velké výzvy, které nám klade komunitární rozpočet. Komise v tomto kontextu hovoří o finančních zdrojích, z finančního sektoru, což je důležité a je tedy důležité, že probíhá diskuse o těchto nových zdrojích financování. V tuto chvíli tedy takový minimální souhlas, minimální dohoda, která se týká těchto nových inovativních finančních nástrojů. které by měly přinést skutečnou předanou hodnotu. Je důležité, aby tyto nové fondy byly příspěvkem do evropského rozpočtu, aby mohly financovat velké projekty v oblasti infrastruktury a další velké evropské projekty. Čili to je vše, co jsem chtěla za sebe říci a s netrpělivostí čekám na vaše reakce, návrhy, abychom dospěli k co možná nejlepšímu řešení. Děkuji. Uh, děkuji, děkuji. Myslím si, že všichni stínoví zpravodaje by se k tomu chtěli vyjádřit, že nejprve paní Hybnerová. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já bych ráda vyjádřila svůj obdiv Eh, nad tou obrovskou prací, kterou odvedla paní Podimata. Eh, a chtěla bych eh, také se zmínit o několika věcech a vyjádřit určité pochybnosti související s některými těmi věcmi, o kterých se hovoří ve zprávě. Ta první věc, což také paní Podimaty zdůraznila je otázka hodnocení dopadu. Myslím si, že takový, takovéto hodnocení v současné době nemáme. Nevím, jestli s tím umyslně eh, komise eh, nic nedělá, ale každopádně by bylo dobré, kdy, eh, Zatím tady to vypadá, že budeme mít výsledky až v březnu a myslím, si, že by bylo dobré, kdybychom to měli dříve. Já bych byla proto, abychom nějakým způsobem eh, tuto daň z finančních transakcí eh, urychlili. Myslím si, pokud ale nebudeme mít um, toto hodnocení, tak eh, <clears throat> se nám těžko hovoří o tom, jaké dopady budou mít ty nejrůznější nerovnováhy na trhu a také je to otázka dodatečných příjmů na základě této daně. V současné době ale skutečně nejsme schopni říct, nic o tom, jaký bude dopad na to, čemu říkám externality. Takže já skutečně bych byla proto, abychom počkali na to, až budeme mít hodnocení dopadu toho všeho. Moje druhá poznámka se týká toho, co také eh, zdůraznila paní Podimata, a to je otázka toho, jestli skutečně eh, si přejeme eh, mít tuto daň v globálním kontextu. Já naprosto souhlasím s tím, že bychom měli trvat na tom, a měli bychom prosazovat eh, takovouto eh, daň z finančních transakcí na globální úrovni, ale také bychom měli dělat všechno pro to, abychom dosáhli určité eh, dohody na příštích, dejme tomu 20 setkáních. Žádné, v každém případě bychom měli trvat na tom, aby Jean-Claude Trichet nebo ti, kteří se zúčastní těchto jednání, nebo respektive co víme od nich, tak eh, to naznačuje, že ta pravděpodobnost není příliš veliká. Já si nemyslím, že by bylo žádoucí, abychom zavedli tuto daň na úrovni Evropské unie pouze, protože musíme zcela vážně vzít v úvahu eh, to, že existuje určité riziko, Eh, spojené s tímto krokem. Ve zprávě se říká, že členské státy eh, zatím eh, nepozorovaly nějaké negativní dopady v souvislosti se zavedením takovéto transakční daně, ale já sama si nejsem vůbec jistá tím, že by ta švédská zkušenost byla tak pozitivní. Možná Oli Schmidt nám o tom řekne více, ale jestliže se podíváte například na situaci ve Velké Británii, to je ta otázka kolkovného, tak i tam to hodnocení eh, dopadu ukazuje, že většina britských podniků se přesunula do Irska poté, co bylo toto kolkovné eh, zavedeno. Takže myslím si, že i v této oblasti bychom měli být eh, více opatrní. V té zprávě, kterou jste zde přednesla, jste hovořila o tom, že Eh, vlastně tato daň z finančních transakcí může napravit určité tržní nerovnosti. Eh, na druhé straně je pravda, eh, je sice pravda, že tady je to v podstatě vždy navázáno na to krátkodobé investování a také na spekulace, ale myslím si, že nemůžeme říci, že všechny krátkodobé investice vždy vycházejí z potřeby spekulace. Eh, eh, například eh, ty finanční instrumenty CDO, které vlastně vedly k té finanční krizi, byly většinou střednědobé nebo dlouhodobé produkty a ne krátkodobé. Jestliže se podíváme potenciály také, potenciál také na objem obchodování. Tady je dost pravděpodobné, že tyto objemy se sníží v důsledku zavedení této daně z finančních transakcí, což povede ke zvýšení volatility cenové, což by mohlo vést k dalším spekulacím. Eh, jinými slovy chci říci, že v této věci je eh, obrovské, eh, jsou obrovské nejistoty a možná, že právě ten hodnocení dopadu by toto mohlo vysvětlit. Myslím si, že tato daň by Myslím si, že FAT by nemělo být vnímáno jako alternativa k FTT což je také důvod, proč by chceme zavést FAT. V současné době finanční eh, sektor je nedostatečně eh, zdaněn, eh, neplatí DPH, takže pokud bychom FAT dobře zavedli, tak by to mohlo nějakým způsobem kompenzovat DPH. Myslím si, že je velice těžké určit do, do přidanou hodnotu finančních transakcí, ale je poměrně snadné určit eh, přidanou hodnotu, kterou vlastně finanční instituce vytvářejí tím, že eh, mají určité odměny, eh, zisky a tak dále. Čili FAT by zdaňoval právě to, co je svým způsobem ziskem finančního sektoru právě proto, že nemusí platit DPH. Já bych tedy podpořila spíše zavedení FAT, spíš než FTT, to znamená všech transakční daně, eh, pokud ten nedojde ke globální eh, schodě eh, v oblasti zavedení daně z finančních transakcí. Co se týče těch euroobligací, eurobondů, tady si myslím, že pod touto známkou vlastně pod, pod touto nálepkou eh, hovoříme o různých věcech. Někdo hovoří o evropských bondech, někdo o společných eh, bondech a tak dále. Podle mého názoru toto jsou ale dva různé instrumenty a pokud o nich budeme hovořit eh, pod jednou nálepkou, tak potom je zde poměrně vysoká pravděpodobnost eh, nedorozumění a eh, určitého zmatení pojmů, čili já bych toto byla ráda, kdyby bylo posuzováno jako naprosto samostatný finanční eh, instrument, který má jiný mechanismus a jiný cíl. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Oli Schmidt. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat také paní Podimata za tu mimořádně zajímavou zprávu. Eh, možná, že ne se vším souhlasím, ale každopádně eh, to osvětluje celou řadu velice důležitých otázek. Eh, já jsem přítel Evropy Evropské unie, považuji sebe za federalistu, což není v mé vlastní zemi nic, čemu by někdo tleskal, ale aspoň tady to mohu říci. To současně s tím, ale musíme se zamyslet nad tím, že všichni Evropané zkrátka eh, nejsou eh, tak nakloněni Evropské unii, možná méně než my, co jsme v této místnosti. A proto potřebujeme mít určitou legitimitu pro své činy a pro to, co říkáme. Já se domnívám, že bohužel v současné době právě této legitimity se nedostává. Eh, existují dokumenty, existuje rétorika, rétorika velice často pěkná, ale já se domnívám, že to jsou věci, které nevyřeší tuto věc. Eh, tyto věci vyřeší pouze výsledky já pocházím ze země, eh, eh, kde máme pocit, že bychom měli být šťastní za to, že jsme zdaněni, tak se domnívám, že bychom měli být skutečně opatrní, eh, jestliže hovoříme o zavedení nových daní. Hovořím teď obecně o těchto věcech. Já si nemyslím totiž, že tyto nové daně by vyřešily ty problémy, které musíme řešit. Pochopitelně, že i nad daněmi musíme se zamyslet. Pokud bych teď chtěl zde přednést několik připomínek k tomu, co zde zaznělo. Co se týče těch bodů odůvodnění, eh, já z toho cítím určitý tón, eh, který jakoby naznačoval, že tu krizi způsobil finanční sektor. A já si nemyslím, že to je pravda. Finanční sektor Eh, pochopitelně, že má obrovské problémy, ať už to je otázka nedostatečné eh, regulace, to všichni víme. Ale <clears throat> současně je potřeba si uvědomit, že existuje celá řada zemí, kde ministři financí a parlamenty by se měli podívat nejprve do zrcadla a položit si otázku, co vlastně udělali. Jestli nejsou to oni, kdo je zodpovědný za eh, to, že jejich země se dostala do tak obrovských problémů, ještě navíc tak rychle, jak tomu došlo. To jsou věci, na které bychom se měli zamyslet a mělo by se to projevit také v těch bodech odůvodnění. Myslím si, že to některých těch bodů odůvodnění je příliš agresivní. Paní Hybnerová zde hovořila eh, o té dani eh, z finančních eh, transakcí, to je věc mimořádně citlivá je to věc citlivá nejen proto, že máme eh, problémy související s tím základním rozhodnutím a tím, jak budeme <clears throat> prosazovat tato rozhodnutí, ale myslím si, že naší zodpovědností je také se zamyslet nad tím, jestli tato rozhodnutí budou efektivní a jaký bude jejich konečný výsledek. A já své pochyby mám. <clears throat> Pokud to bude realizováno na globální e, úrovni, potom e, tady to je v souvislosti s tím, co je také ve zprávě paní Beresové, i když tomu jsme hlasovali odděleně a někteří hlasovali proti. Kromě toho si myslím, e, že pochopitelně bychom měli také poslouchat to, co říká pan Triše. Eh, jaké jsou ale naše konkrétní zkušenosti? Paní Hybnerová hovořila o tom švédském příkladu, zase tak špatné to nebylo. Nebyl, nebyla to katastrofa, to ne. A někteří z mých eh, eh, kolegové říkají, nemůžeme pořád se odvolávat na Švédsko, Švédsko je malá země, kde na severu. Hovořme o Evropě. Pochopitelně, že v Evropě jsou velké rozdíly, ale Eh, je pravda, že trh se eh, vytratil. Eh, myslím, že jsme to zavedli v roce 83 a potom v roce 91 jsme to zase zrušili. Úspěšné to nebylo. <clears throat> Myslím si, že dokonce i někteří kolegové z, sociální, z SAD by s tím souhlasili, tedy ti, kteří jsou členy tohoto výboru, alespoň tedy ti, kteří jsou ze Švédska. Pak jsou tady ještě další věci, které je potřeba vzít v úvahu. Jestliže eh, budeme mít všechny ty peníze, o kterých se hovoří eh, v té zprávě, kdo ty peníze využije. Eh, budeme to používat pro rozvojovou pomoc, tak jak o tom budeme hlasovat ve zprávě paní Pitikanen. Eh, nebo na co? Nebo jenom zkrátka eh, to vezmeme pouze ministerstvům eh, financí právě proto, že v dané zemi existuje vysoké zadlužení. Já si myslím, že musíme mít odpověď na tuto otázku. Co se stane s těmi penězmi? Jakým způsobem se s nimi bude zacházet? Co se týče těch eurobondů, já jsem se domníval, že eh, jsme se dohodli na tom, že právě ty velké euro, eh, infrastrukturní projekty by mohly být eh, skutečně placeny z těchto eurobondů. To si myslím, že také paní Beresová zdůraznila ve své zprávě. Z tohoto pohledu možná by to mohlo být užitečné, ale vím, že hlavně mí němečtí kolegové z toho velkou radost nemají z těchto eurobondů protože, jak řekla paní Podimata, ono eh, by to možná zachránilo euro, ale někteří němečtí kolegové by argumentovali eh, naopak tím, že to způsobí další problémy a euro to nezachrání. Eh, pan Junkes je pro, což je docela zajímavé. Co se týká té daně uhlíkové, v mé zemi máme tento typ daně a já si myslím, že to může být užitečný nástroj, ale účelem této daně je snížit eh, emise. To není nějaká udržitelná, eh, udržitelný základ daňový. Eh, my zkrátka používáme tu daň, abychom dosáhli změny chování Možná, že by to mohla být eh, dobrá, užitečná nová daně, ale mám skutečně své pochyby o tom, jestli je to daň udržitelná. Myslím si, že udržitelná není. Co se týče financování eh, rozvojové pomoci, eh, paní Pětkina nejen o tom hovoří ve své zprávě, o které budeme odpoledne hlasovat já mám určitou obavu eh, v této věci a možná, že by to mělo být zdůrazněno v té zprávě paní Podimaty. Podívejte se na vaši vlastní zemi a položme si otázku, kolik zemí eh, vlastně plní ty úkoly tisíciletí. Myslím, že to je 0,7 0,7 HDP a myslím, že bychom mohli začít u toho pokud tedy nám jde o financování té pomoci. Já se velice těším na vaše reakce, na vaše odpovědi a, a to mě hlavně zajímá, mě hlavně článek 8, e, e, kdy se hovoří o tom, že Spojené státy zavedly podobné daně. Vy tam říkáte, že se jedná tedy o daně podobné e, a že to nebude mít, nebo že to nemá žádné negativní dopady. Dovolte, abych na závěr řekl, já vím, že Eh, možná eh, se od nás neočekává, že něco takového eh, to, tento výbor řekne. Myslím si, že spekulace není vždy špatná. Není zase tak špatné mít lidi, kteří se zabývají spekulací. Myslím si, že například návratnost našich penzijních fondů musí být vyšší a musí být konsistentní Eh, neočekává eh, se od nás, že vytvoříme systém, kde si absolutně nikdo nedovolí spekulovat, protože spekulace je eh, užitečná pro pružně, pružně jednající tržní systém. Ive? Ne, myslím si, že teď, teď za Filipa mám já hovořit. Já jsem vyzvala pana Strejčka. Dobře. Děkuji, paní předsedající tak já na rozdíl od pana kolegy Schmidta nejsem federalista, ale to mi nebrání, abych s ním v řadě věcí, které tady řekl, nesouhlasil. Souhlasím se spoustou argumentů, které tady byly eh, zdůrazněny. Eh, stejně tak jako mý předřečníci sdílím, eh, sdílím řadu pochybností nad materiálem, který projednáváme a pokusím se, pokud možno, co nejjasněji vysvětlit. Eh, za prvé, tento materiál projednáváme v době, kdy jednotlivé členské státy Evropské unie eh, a jejich eh, hlavy států prodělávají velmi hluboké rekonstrukce svých vlastních národních rozpočtů Eh, dostávají se do velmi komplikovaných situací, eh, co se týká eh, sociálních reforem, zdravotních reforem, kdy čelí velmi komplikovanému jevu spojeného s řekněme, prodlužováním eh, věku, což je správná hodnota, ale současně s tím snižováním porodnosti, čili to všechno vytváří, eh, vytváří tlak na, eh, na veřejné rozpočty. Současně s tím některé z nejen členských států Evropské unie investivně, intenzivně investovaly finanční prostředky do do bailoutu a ty finanční prostředky dnes nemají k tomu, aby mohli eh, racionálně postupovat v konsolidaci svých eh, národních rozpočtů. Eh, to všechno ústí v to, že a minulá Evropská rada je tomu jasným důkazem, že členské státy budou vykazovat výrazně nižší míru ochoty podílet se na zvyšování příspěvků do jednotného evropského rozpočtu a tudíž tady mimo jiné proto sedíme nad eh, tím materiálem, protože evropské instituce prostě pro své programy a eh, mm, pro své, řekněme, ideje a jejich prosazování finanční prostředky potřebovat budou. Já jsem si myslel, realisticky řečeno, že to, co tady budu obhajovat, bude významně menšinový názor, ale když jsem slyšel své předřečníky, tak to asi úplně pravda nebude. Zde jsou mé poznámky k materiálu konkrétně. E, nové daně, e, protože o nic jiného než o nových daních se tady nebavíme a v tom buďme velmi otevření, e, nové daně a na co? To říkám s otazníkem, protože pakliže chceme něco takového zavést, tak je dobré si říci, na co to přesně má být. Mé pokud možno přesně. Eh, já prostě nesouhlasím s tím, že má být v materiálu obecná věta, že chceme zavést, eh, že chceme získat nové finanční zdroje pro boj s klimatickou změnou nebo pro splnění cílu Evropa 2020. To považuji za zásadně vágní a, a chybné. Eh, mé některé pozměňovací nás, návrhy tedy půjdou směrem, aby pokud možno, abychom byli v tomto směru konkrétnější. Další skupina pozměňovacích návrhů, které e, připravuji, e, bude brát v úvahu, že Evropská unie se prostě pohybuje v nějakém globálním prostředí a tudíž, myslím, nemůžeme si dovolit e, zatížit zatížit Evropskou unii, evropskou konkurenceschopnost eh, dalšími daněmi tak, abychom byli v globálním, eh, v globálním kontextu méně konkurenceschopnými nebo dokonce nekonkurenceschopnými tak, že by část eh, evropských firm opustila evropský prostor, to si myslím, že není možné a já prostě jsem velmi skeptický v tom, že Eh, že by byla globální celosvětová ochota k něčemu takovému se zavázat. Eh, myslím, a v tom já jsem velmi v souladu s tím, co řekla paní Hybnerová, myslím, že potřebujeme mít k dispozici eh, nezávislé, nezávislé dopadové studie. Potřebujeme skutečně dobře zhodnotit, a zdůrazňuji nezávisle zhodnotit, jaké evropské daně nové zavedení bude mít přínosy. A myslím, že by bylo dobré, kdyby eh, v rámci feasibility eh, bylo jaksi zdůrazněno i to, zda je jejich zavedení vůbec schůdné, zda je proveditelné, kontrolovatelné. Eh, co se týká FTT, Eh, carbon tax a dalších věcí. O tom kolegové mluvili, já bych opakoval a zdržoval. Já jejich pohled na to sdílím a jsem významně skeptický především k zavedení eh, daně na finanční transakce. Děkuji, paní předsedkyně. Thank you, Sven. Děkuji, Sven. Omlouvám se, eh, zastupuji Filipa Lamberce, který je stínovým zpravodajem zelených k této zprávě. Je ve výboru ITRE. Když hovoříme o těchto otázkách, měli bychom nejdříve jasně říci, k čemu to je. A jsou zde dva různé důvody, proč o tom hovoříme. První důvod je, že máme velké problémy s tím, abychom měli vyrovnané rozpočty. A mnoho členských států má problém s tím, aby toho dosáhli s ohledem na souz současnou strukturu. Existují zde eh, velké díry, existuje zde eh, celosvětová konkurence, pokud jde o daně. To znamená, že je těžké zdanit některé formy příjmu. A to není spravedlivé. Není to otázka jenom nových daní, je to také otázka efektivity nebo účinnosti současného daňového systému. A dále je těžké eh, vysvětlit lidem po krizi, a která byla zapříčněna finančním sektorem, že tento sektor by nyní neměl přispívat a že eh, příjmy z finančních transakcí by neměly eh, být zdaněny, aby financovaly Eh, veřejné rozpočty. Odpoledne budeme hlasovat o zprávě o eh, financování daní a o rozvoji a o financování celosvětového rozvoje. A to je něco, o čem se diskutuje také na mezinárodní úrovni. A já se domnívám, že eh, je zde podobné udůvodnění pro rozdílné ehm, nástroje. Neměli bychom vidět ten míč jako něco plochého, jak říkáme v Němčině. Já si myslím, že zde existují dobré důvody pro to, abychom hovořili o některých těchto otázkách eh, na základě eh, liberálních důvodů. Existují zde jasné důvody pro to, proč máme problémy financovat některé veřejné statky. Eh, souvisí to také s neefektivitou na trhu. Já si myslím, že to není něco, co bychom měli eh, diskutovat pod prismatem levice, pravice, ale je to něco, eh, kde bychom se měli snažit nalézt kompromisy, podobně jako u předchozích zpráv. Já se také domnívám, že je velice důležité, abychom si uvědomili, že mnoho členských států je členy mezinárodní skupiny pro rozvoj financování Belgie, Finsko, Francie, Velká Británie, Itálie, Lucembursko, Rumunsko, Španělsko a Evropská komise jsou členy této skupiny a diskutují o nástrojích, které byly zmíněny. Naštěstí paní Podematou ve zprávě. Ale diskutují také o dalších nástrojích. A pokud my diskutujeme o takovýchto nástrojích, chtěl bych zmínit, než se dostanu k těm velkým oblastem, také to, že je třeba mít na paměti to, že další nástroje spadají eh, do oblasti těchto alternativních finančních nástrojů. Eh, Jedná se například eh, o snižování eh, transakčních nákladů pro migranty. Migranti vydělávají peníze zahraničí a ve chvíli, kdy posílají peníze do své původní země, eh, platí obrovské transakční náklady, zatímco na finančních trzích jsou transakční náklady většinou velice nízké. Druhá otázka. Některé země financují eh, rozvoj léků pro rozvojové země. Ale některé členské státy, jako například můj členský stát, něco takového ale nedělají. A z tohoto důvodu zde vzniká určitá eh, ne a zdravá konkurence. Další důležitá otázka je boj proti daňovým únikům a daňovým podvodům a řešení základních věcí, které znemožňují členským státům těn, tento boj. Je třeba to řešit také na mezinárodní úrovni, danit určité kapitalové příjmy. Tím se zabývá pracovní skupina pro finanční integritu a hospodářský rozvoj. Tato skupina má sekretariát, jednotlivé členské státy, které jsem zmínil, jsou členy této skupiny. A tato skupina na mezinárodní úrovni se zabývá otázkami, e, jako je, jsou zprávy pro jednotlivé země, e, snaha identifikovat vlastníky některých podniků, boj proti praní špinavých peněz a tak dále. Já se domnívám, že eh, řešení daňových podvodů a daňových úniků je zcela zásadní pro to, abychom pomohli členským státům v tom, aby um, zabránili tomuto jevu. Dále, pokud jde o FTT a ty nejrůznější názory a kontroverze, uh, Hlasovali jsme v výboru pro řešení krize a dosáhli jsme koncenzu, shodli jsme se, že něco takového chceme na mezinárodní úrovně, měli jsme velkou většinu a nyní máme určitý konflikt, pokud jde o evropskou úroveň. Já si myslím, že bychom se měli vyhnout tomu, abychom tuto otázku zideologizovali, znovu zideologizovali na evropské úrovni. Víme, že existují nejrůznější uh, formy eh, finančních eh, transakcí. Někteří říkají, že bychom měli zdanit všechno, jiní říkají, měli bychom eh, zdanit jenom něco. My jako strana zelených jsme publikovali studii, kdež jsme, kde jsme agregovali jednotlivé podtrhy finančních transakcí. A já si myslím, že to je něco, co je potřeba udělat. A Měli bychom se podívat třeba na obchodování s komoditami. Je to jasně celosvětový trh. Pokud je zdaníte v Evropě, budete svědky toho, že tento trh se přestěhuje do USA, kde už v současné době především probíhá. Existují zde ale také jiné oblasti, kde je situace jiná. Já jsem silně proto, abychom ideologizovali tuto otázku, protože není možné Eh, říkat eh, obecně, že eh, FTT je špatná na evropské úrovni ve všech oblastech. Zásadní je důležitá otázka efektivity trhu. Paní Hübner na to poukázala. Finanční transakce jsou osvobozeny od DPH a kromě toho zde existují negativní externality, pokud jde o finanční sektor a jeho vztah ke zbytku ekonomiky, k malým a středním podnikům a normálním lidem. Malé a střední podniky a obyčejní lidé musí platit za dopady krize. To je něco, co musíme napravit. Ale vím, že a ti teď způsobují určité problémy, ale něco takového se musí napravit, pokud chceme dosáhnout efektivity v celém systému. Proto bych se chtěl vyhnout tomu, aby tato diskuze probíhala podle hranic pravice levice. Měli bychom společně řešit velké problémy financování veřejných rozpočtů a financování rozvoje na mezinárodní úrovni. Je třeba uzavřít mezery a snažit se podporovat nové zdroje financování. To je něco, co naprosto potřebujeme a nemůžeme vysvětlit našim voličům, že bych se neměli takovéto způsoby využívat a e, že by e, veřejné rozpočty měly financovat jenom obyčejní lidé. Mnohokrát děkuji. Mohu říci kolegům, že proběhne slyšení k tomuto tématu a to 10. ledna a samozřejmě v pravý čas se dozvíte, kdo tam bude hovořit. Já zde mám ještě hodně řečníků, kteří se přihlásili o slovo, takže prosím vás, nehovořte tak dlouho jako zpravodaj a stíňoví zpravodajové, tak abychom měli čas dát slovo komisi a paní Podemata. Je zde. Ford, Gunnar Hockmark, Leonardo Dominici. Anybody else? Někdo další se hlásí o slovo? Sanchez, ještě někdo další? Nikoli. Takže Arlene. Well, I understand. Musím být stručná, je mi to jasné, ale myslím si, že to je také velice důležitá otázka. Čili je to otázka, která musí je také obsahovat eh, nějakou širší diskusi. Já si myslím, že to je velice důležité, že se zaměříme na inovativní uvažování komise do této chvíle byla velice nekreativní a neinovativní, co se týče FTT. Vidí to pouze jako součást globálního přístupu, stále čekáme eh, na hodnocení dopadu a pochopitelně nemůžeme přijmout rozhodnutí eh, v této oblasti, ale musíme mít dostatek důkazů. Jak můžeme posoudit situaci? Zdá se hlavně, že také nemáme politickou vůli ani podívat se na důvody, proč bychom měli takovouto daně v jakékoliv formě zavést a e, tím možná vyženeme finanční služby z Evropy. Mně se líbí, že jste pozitivní ve svém přístupu. Paní Podemáta se snaží přicházet s inovativními e, řešeními. A já si myslím, že to je právě naším úkolem našeho výboru, abychom měli zprávu z vlastního podnětu, kde bychom vzali v potaz věci, o kterých se ještě nehovořilo, které jsou inovativní a musím říci, že dnes a doufám, že se na to kolegové podívají. V britských novinách byla vydána zpráva, kde se uvádí, že je to naprosto možné a proveditelné, aby takováto daň byla zavedena. Sasecká univerzita říká, že eh, řada miliard eh, může být vybrána že to není pouze 0,005, tak jako vádí paní Podmata. To by znamenalo příjem 26 miliard na trzích a já musím říct, a to je věc, která se mi nelíbí, v tuto chvíli se musíme podívat na určité úrovně daní pro různé produkty. Nemusíme se držet toho čísla, které je uvedeno v dané zprávě. To ale budeme probírat snad později. Co mě přijde velice zajímavé v této zprávě, jsou konkrétní body, které zmínil pan Schmidt. Proč bychom to měli dělat? Protože země mají problém snížit veřejný deficit, budou ochotny tedy podporovat FTT. Jedna věc, která je upřímná, která se snad zakládá na určitém výzkumu, když je to jenom jeden výzkum. Nevím, jestli to sníží spekulaci a výkyvy na trzích, ale musíme především zajistit, abychom tímto legislativním opatřením dále nedestabilizovali trhy. Čili nemůžeme se opírat pouze o jeden názor, ale bohužel v této oblasti není dostatek dalších názorů a průzkumu. Vzhledem ke změnám jak probíhají transakce po celém světě, je dnes mnohem snažší, aby země jen unilaterálně zavedly takovýto typ daně. A co může být obtížné, že je zavést to v takovémto měřítku, nicméně je docela snadné tuto daně zavést v jednom státě, nebo tedy v evropském měřítku. Čili je důležité, abychom se na to podívali. Nyní paní Hibner, není pravda, že britské společnosti odešly kvůli kolko, kolkovnému. To není pravda. Stále máme velice dobrý trh, co se týče britských akcí. Odešly do zahraničí z celé řady dalších jiných důvodů. Pochopitelně lepší koordinace by prospěla. Když se podíváme dále na daně z finančních činností, ano, to je dobré, ale neřeší to takový ten anonymní bankovní obchod, čili v případě kolkovného to kolkovné bylo uchováno, nikdo nenavrhoval, aby se zrušilo a myslím si, že také přináší určité příjmy, které jsou přínosné pro britskou ekonomiku. Takže bych byla trochu opatrná, když uvádíte takovéto argumenty. Neříkáme, že nejsme pro, ale prosím, uvádějte pouze argumenty, kde máte dostatek eh, důkazu. Asi všichni se shodneme na tom, že banky nejsou dostatečně zdanovány, není tam uplatňována DPH, je obtížné eh, uplatnit DPH pro bankovní systém a také dostávají velké dotace ze strany státu, čili FTT má zajistit, aby všichni hráči platili spravedlivým dílem a tak, abychom podpořili tento systém. Co musím říci panu Šmitovi i ostatním, nemůžete neustále tvrdit, že banky nejsou odpovědné, protože oni říkají, že musí přijmout větší odpovědnost. Proč říkáte, že nejsou neodpovědné, i když sami banky tvrdí, že chtějí tedy převzít odpovědnost? Tak jsem to aspoň slyšela v překladu. Co musíme udělat v tomto výboru, protože začínám být trošku frustrovaná, slyším tady neustále stejné argumenty. Nemáme žádné důkazy, ale všichni tvrdí, že bychom tuto daň prostě neměli mít. Já si myslím, jako koordinátoři bychom to měli probrat v rámci našeho výboru, měli bychom požádat o studii dopadu pokud budeme žádat komisi, tak to možná bude trvat další rok a sami máme zdroje na určitý výzkum, na hodnocení, čili ať si udělá komise svůj vlastní výzkum a použijeme další studie, které jsou nyní k dispozici, které neříkají, že to není úplně nemožné mít eh, takovouto daň FTT. Pokud to bude organizováno náležitým, efektivním eh, způsobem, abychom neskončili jako ve Švédsku, kde to naprosto podkopalo tu danou možnost. Je to trošku depresivní, když kolegové neustále hovoří o něčem, co nemůžeme udělat, musíme se na to podívat inovativně. A pokud dospějeme k závěru, že to není možné, tak se musíme opírat také o jiné důkazy, které provádějí jiné orgány a instituce a to je naším úkolem. Děkuji, Vicky. Kde začít? Pokud je o eurobondy, já si myslím, že je ironické, že v době, kdy se zabýváme balíčkem hospodářské zprávy, který se snaží, aby členské státy byl odpovědnější za své vlastní financování. Zde zaznívají prohlášení týkající se eurobondů, aniž by se řešila otázka toho, že eurobondy samotné by přinesly nebezpečí a e, snížily by schopnost členských států, aby řídili své rozpočty. Hovořilo se také o projektových bondech. Já jsem s stínovou zpravodajkou v jiném výboru k tomuto tématu. Vidíme, že e, některé části Evropy potřebují infrastrukturu, aby e, dosáhly cílů strategie EU 2020. Jsem také svědkem toho, že v některých členských státech, včetně mého, kombinace PPP a projekty PPP při investicích do infrastruktury mohou být velice přínosné, ale je třeba, aby zde byly limity pro rizika, transparentnost a je nutné, aby zde nedocházelo k financování mimo rozvahy které přivádí členské státy, včetně mého, k problémům. Pokud chcete mít projektové bondy, je třeba, aby zde existovala odpovídající kontrola. Někteří navrhli, aby se EIB využívala jako místo, které by něco takového mělo provádět. Takže já si nemyslím, že je nutné eh, nechat vzniknout novou agenturu, ale transparentnost a kontrola je zásadní. A prosím vás, nesmíme udělat tu chybu, myslet si, že když soukromý sektor dá peníze do nějakého projektu, že to automaticky znamená, že tento projekt je financovatelný, protože veřejný sektor většinou je tím hlavním, který může ztrácet. Je to určité, je zde určité zadlužení, nebezpečí eh, zadlužení, ale Evropská unie se nesmí zadlužovat, takže eh, to znamená, že se zde zavádí schodek zadními vrátky. Pokud jde o FTT, je ironické, že když jsme hovořili o struktuře dohledu, celá řada lidí, včetně Svena, podpořili to, že pan Triše by měl být tím člověkem, který bude v ERSB a bude nás varovat. A prvním varováním, které nám dal, bylo, prosím vás, nezavádějte jednostranně FTT v Evropě. A to je varování, kterému mnoho lidí nenaslouchá. Pokud jde o zkušenost Velké Británie, kterou zmínila paní Hybnerová, samozřejmě předseda eh, londýnské burzy hovořil o kolkovném a poukázal na to, že je to dáně, které se vyhýbají velcí hráči. To vede k určitým obavám a že tuto dáně platí jenom malí investoři. Takže to nebyla úplně, nebylo úplně fantastické řeči, řešení a je to důvod pro to, proč máme tyto dark pooly, proč máme nedostatek transparentnosti a další problémy. Já bych řekla, že takovéto daně mohou vypadat dobře, ale je třeba, aby byly celosvětové. A děkuji Sveně za tvoji připomínku týkající se celosvětového trhu s komoditami. Pokud jde o uhlíkovou daň, děkuji, že jste nás nám připomněl, že by neměly být eh, trvalé v členských státech, že by měly přivést lidi k tomu, aby změnili ale své chování. Když jsme se tím zabývali ve výboru pro energetiku, eh, poukázali jsme na to, že některé členské státy mají uhlíkové daně a mohlo by eh, do ní, dojít k tomu, že zavedení této daně na evropské úrovni by mohlo jít proti těmto daním na národní úrovni. Další je důležitá otázka zdanění aktivit, uhlíkových aktivit v EU. Já jsem viděla, že do Evropy se přivážejí prázdné kontejnery, které se nikdy poté nevrací zpátky. Já si myslím, že, bychom, že to jasně naznačuje určitou nerovnováhu v obchodu. Možná eh, v Německu se eh, tyto kontejnery eh, opět vyvážejí zpět. A další důležitá otázka je zvyšování daní, aniž by se řeklo, na čem se utratí tyto peníze. Členské státy se snaží šetřit. A když se zvyšují daně, je třeba jasně vysvětlit lidem, na co se tyto peníze využívají. Členské státy šetří, snaží se vysvětlit lidem, proč šetří a já si myslím, že Evropská unie by se měla zabývat také otázkou šetření, nejenom inovativním financováním. Gunnar. Gunnar, eh, děkuji, eh, děkuji. Já bych chtěl poděkovat eh, zpravodajce za příspěvek k této diskusi. Nejprve bych se chtěl zmínit o otázce eurobondu. Tady se už o tom hovořilo, jde to proti tomu, o co nám jde v té oblasti správy a řízení. Eurobond je v podstatě eh, způsob, jak můžeme neutralizovat ty relevantnost sankcí, které již byly založeny. Ale to má ještě další důsledek a sice to, že eurobondy, já teď nehovořím obecně, Eh, ale znamenalo by to, že eh, občané, kteří žijí eh, v zemích, kde je vysoké zdanění, by platili i také vyšší úroky než v těch zemích, kde se platí nízké daně a které mají deficit. Takže já bych skutečně nechtěl toto vysvětlovat občanům zemí, které již platí vysoké daně. A myslím si, že jiná možnost neexistuje. Druhá věc, co eh, se týče té uhlíkové daně, o tom se již tady hovořilo. Myslím si, že to je daň, která zkrátka z definice není udržitelná. Je to něco, co budeme postupně eh, rušit, ale eh, existují v různých zemích různé přístupy. E, a e, myslím si, že z tohoto důvodu právě by to mělo být otázka pro jednotlivé členské státy. Přerostí třeba mezi Polskem a Švédskem jsou naprosto obrovské a důsledky toho, že bychom měli společnou uhlíkovou daň, například dopad tohoto e, na polské hospodářství byl úplně, jiné, byl úplně jiný než dopad na švédské hospodářství. Co se týče inovací financování, e, financování já musím říci, Eh, že nové daně nejsou eh, novou inovací. Je to to nejstarší, co vůbec existuje v této oblasti. Dále bych eh, chtěl ještě vám sdělit jedno tajemství, takže se připravte, přátelé v, ve sklepech Evropy se neschovávají žádné obrovské e, částky peněz. E, e, zkrátka to tady není tak, jak někde jinde, kde možná, že je obrovské množství peněz k dispozici. V Evropě vždycky budou zkrátka občané planit daně. Čili jestliže najdeme jiné občany jinde, tak to není řešení. Občané vždy budou platit vyšší úroky, vyšší daně, pokud by se vám podařilo nějakým způsobem inovovat tuto situaci, tak eh, potom eh, vás mohu upozornit, že eh, budete určitě kandidáty na Nobelovu cenu. Eh, hovořil se tady o tom, že ty daně byly úspěšné v některých zemích. ale Schmidt říkal, že ve Švédsku tomu tak nebylo. Chtěl bych říci pouze to a trošičku nesouhlasím eh, s Oli Schmidtem. Myslím si, že Londý, pro Londýn to byl úspěch, protože obrovské množství obchodu ze Stockholmu se přestěhoval právě do Londýna. A myslím si, že bychom si měli být tohoto eh, vědomi. Já si myslím, že zavedení daně z finančních Eh, transakcí by byl úspěch pro Šanghaj, protože Šanghaj by se za 20 let rád stal centrem finančního světa a já si nemyslím, že bychom měli něco takového umožnit. Co se týče této daně z finančních transakcí, ta vychází z toho, že finanční transakce nejsou v pořádku, nejsou dobré. Já se na to dívám úplně jinak. Eh, zvýšení finančních transakcí během posledních třiceti let změnilo naprosto zásadním způsobem globální ekonomiku. E, zvýšilo to obchodní výměnu, zvýšilo to příliv investicí a to i pro země, které neměly dostatek kapitálu na to, aby investice realizovaly. Čili si myslím, že to skutečně byla věc úspěšná e, e, pokud by to, co tady, o čem tady hovoříme, znamenalo zmenšení objemu obchodu nebo snížení investic a tak dále, já zkrátka nevidím, jaký by to, jakou by to mělo cenu, jakou by to mělo cenu pro eh, země s velkým deficitem, jaký by to mělo, jakou by to mělo cenu pro rozvojové země a tak dále. Protože právě země, které mají velký deficit, potřebují maximální objem finančních transakcí. A jestliže potom takováto daň z finančních transakcí by byla namířena například přímo proti eh, řeckému deficitu nebo eh, dalšími, eh, proti dalším zemím, kde existuje rozpočtový deficit, tak si myslím, že nakonec by to všechno bylo daleko dražší financovat tento deficit. A ty spekulace, o kterých tady hovoříme, já mohu říci, že všude, kde existuje nejistota, existuje spekulace. A já si myslím, že většina z nás byli docela rádi, že hodně lidí a hodně eh, institucí byla ochotna nějakým způsobem řešit ten řecký deficit, přičemž to dělají s určitým rizikem a tomu můžeme, tomuto riziku můžeme říkat spekulace. A pokud nechceme, aby to dělali, tak pak můžeme zvyšovat daně, ale pojď, musíme si být vědomi toho, že tato daň ze finančních transakcí bude nakonec placena eh, regiony, kde je málo peněz, je, bude placena regiony, kde potřebujeme naopak navýšit obchod, kde potřebujeme, aby se zvýšil počet těchto transakcí a bude to také eh, mít dopad na země s velkým deficitem. Vidím, že paní Bere se na mě dívá s obrovským zklamáním a deziluzí. Já si myslím ale, že toto bychom neměli prosazovat a realizovat. Děkuji. Děkuji. Nejdříve bych chtěla poděkovat zpravodajce za práci, kterou odvedla a chtěla bych zmínit několik bodů, které doufám budou zahrnuty. Za prvé, existuje obecný přístup, eh, že neexistuje neutralita zdanění. Zdanění má vždy nějaký dopad na hospodářskou soutěž, na podněty, pobídky a tak dále. Takže když hovoříme o změnách zdanění, nejde pouze o změny status quo, které by byly neutrální nebo ideální. Měníme systém pobídek. To znamená, že zde není žádné, eh, že to nejsou žádné rovné podmínky, neutrální rovné podmínky ani na globální úrovni, ani v Evropě. Otázka je, jak můžeme udělat chytré kroky v rámci existující infrastruktury. A zde máme dvě nebo tři otázky. Za prvé, a buď můžeme nejednat, a to je a něco té diskuse která je do jisté míry eh, legitimní. Ale pokud bychom neměli daň na platy, poté eh, bychom něco takového něc, nyní mohli eh, zavádět s ohledem na existující globální strukturu. Za druhé, je zde otázka toho, kdo jedná jako první. A já se domnívám, že je trochu nerealistické, abychom doufali, že v rámci G20 nebo tak podobně eh, všichni eh, se zaradují eh, ve stejnou chvíli a změní své daňové systémy. Takže otázka je, jak různé země a regiony mohou udělat první krok a tento první krok by měl pak dopad na ostatní a motivoval by ostatní. K tomu se vrátím později. A další bod, obecný bod, týkající se těch rovných podmínek pro všechny, je, že je náročné pro malé a střední podniky to, jak eh, funguje daňový systém. Vytváří to velice eh, nerovné podmínky. Pokud jde o to, co se zde navrhuje, líbí se mi ta myšlenka týkající se FTA a FTT a to, že eh, se zde nezaměňují jako v návrhu komise, ale že se považují za různé daně. A globálně i na evropské úrovni si myslím, že FTT je důležitá, pokud jde o stínové bankovnictví, pokud jde o objem peněz, a pokud jde o to, že zde neexistují v současné době rovné podmínky, existuje zde velká motivace ke stínovému bankovnictví s ohledem na nižší zdanění. A je to také základní nástroj pro lepší transparentnost, pokud chceme sledovat pohyb peněz. Já beru v potaz ten globální aspekt a to, kdo by měl činit kroky a jak. Je zde určité dilema. Nemáme dostatek času, takže nebudu zacházet do detailu, ale existují studie týkající se toho, jak by se něco takového mohlo zavést regionálně a bylo by to kompenzováno regionálními dohodami a spoluprácí s ostatními. Pokud je FTT, e, stejně tak jako o uhlíkovou daň, někdy nějaké firmy lokalizují svoje sídlo do určitého místa a často při tomto rozhodnutí zdanění není úplně základním faktorem při rozhodování. A dále, pokud jde o uhlíkovou daň, ano, já bych zde chtěla dodat to, že bychom měli a zavést nejdříve e, daň, e, uhlíkovou daň e, ve spolupráci s VTO, abychom zavedli stejné podmínky. A pokud Evropa bude postupovat rychle, dosáhne eh, rychle cílu eh, snižování emisí a cílu obchodování s povolenkami. Vytvoří se tak ehm, rovné podmínky pro všechny. Já si myslím, že to je nesmírně důležité pro společnosti, aby zde došlo ke změně struktury. Pokud jde o inovativní financování týkající se rozvoje, já nemám moc ráda daňové úlevy a nemám také ráda uh, účelové eh, stanovování daní. Možná je to proto, že jsem ze severu. Dále se zde hovořilo o některých věcech, které bych chtěla podpořit. Jedná se o daňové úniky, daňové podvody, daňové ráje a tak dále. A v neposlední řadě je třeba mít eh, celosvětové daně, ale to je eh, až dlouhodobý cíl a to by nemělo bránit Evropě v tom, aby postupovala nejdřív sama. A poslední bod. V této zprávě bychom se měli také dotknout toho, jak zahrnout eh, zdanění zdrojů do našich pravidel. Eh, máme HDP, ale místo daně na hlavu bych chtěla také diskutovat o eh, zdanění zdrojů. To zahrnuje například uhlíkovou daň, to je jedna otázka, ale možná bychom měli začít zdaňovat využívání zdrojů protože to je způsob, jak eh, zvýšit eh, účinnost využívání zdrojů. Vážení kolegové, máme trošku problém s časem, protože toto je skutečně zajímavé téma. A další tedy řečník, kdo to snad vyřeší, bude Pervanš. Děkuji. Paní předsedkyně, chtěla bych poděkovat naší zpravodajkyni, protože si myslím, že poskytla, i když je to téma, kde máme možná odlišné názory, tak je to zpráva, která je nesmírně důležitá. Přijde mi užitečné, když se dostávám do takovéto diskuse, která se týká zdrojů, inovativních zdrojů, abychom se vždy podívali na to, proč se vůbec se zabýváme otázkou zdrojů. Možná je to zbytečné, ale myslím si, že to je užitečné. Co se týče FTT, tak ta nám umožní získat zdroje pro financování investic a e, její redistribuci. Druhý aspekt je spojený právě s otázkou redistribuce. Zafinancování a redistribuce. Co se týče této zprávy, zde je plná odpověď právě na tyto dvě věci, které musíme neustále brát v potaz. Chtěla bych poznamenat, že v evropské diskusi zaznívají argumenty, které jsou někdy použity trošku na hlavu. Co se týče životního prostředí, začali jsme se zabývat otázkou výměny kvót emisí. V komisi probíhá diskuse, jak vytvořit stimuly, jak odradit o další spotřeby energie a potom se tady řeší také otázka zhoršené daňové situace. Jaký dopad to může být právě na tento způsob výměny emisí? Evropský parlament většinově si myslí, že v oblasti energetiky musíme radikálně energeticky jednat. Velice mě mrzí, že pan Hotmark právě odešel, protože je zastáncem tohoto názoru. Myslí si, že právě musíme uplatňovat ten princip začičovatel platí. A je mi líto, že stejnou moudrost neuplatňujeme také v doméně finančních trhů. Zcela jasně tady existuje odpovědnost aktérů na finančním trhu, bankovních aktérů, to všichni vědí a jsou to lidé, kteří musí přispět k tomu, aby se ozdravili finance, nejen veřejné finance, ale schopnost investic do našich ekonomik v obecném smyslu. Čili tato myšlenka je velice důležitá, musíme na ní pamatovat. Druhý argument, který často slyšíme, nacházíme se ve světovém kontextu a pokud nebudeme dbát o naše všechny investory, tak ty opustí Evropu. Chtěla bych jenom přijít s takovým jednoduchým návrhem, který mně přijde čím dál tím rozumnější. Josef Stiglitz, který odešel, tak eh, v podstatě hovořil o starém kontinentu, odešel. V podstatě je to kontinent, kde známe veškerá ta dramata a Chtěla bych se zaměřit na tuto otázku. Když budeme neustále uvažovat o tom, že se nemůžeme pohnout z místa, že se neschodneme, tak se prostě nepohneme. Pokud se na něčem neschodneme, tak se prostě nehneme z místa. Já bych chtěla poznamenat, že den po dni budeme trpět čím dál tím víc, pokud budeme takto pokračovat a všechno se bude rozhodovat na druhé straně Atlantiku tam se na nás dívají, vypadá to, že jsme v defenzivě a v podstatě se zbavujeme veškeré naší svrchovanosti. Další argument, který jsem zaslechla dnes ráno, který mi také překvapil, je myšlenka otázky dobrých spekulací. A v zásadě finanční transakce budou vždy přinášet předanou hodnotu. Chtěla bych říci, že spekulace sami o sobě jsou, například když se podíváme na ratingové společnosti, které se podívaly na řecký dluh, tak jsem se obrátila na um, odborníky a ti mi řekli, že to nemá ze spekulací nic společného. Byl to v podstatě pohyb na finančních trzích. Čili definice spekulací jako takových je, je co to je vlastně? Je to myšlenka že na trhu zneužívají situace, aby se mohli nějak rozhodnout, aby mohli něco udělat. Je to spekulace nebo ne? Přestaňte s tím, co se považuje za spekulaci nebo ne. Mně to nepřijde vůbec na místě. Nyní eh, k tomu podstatnému. Poslední argument, eh, který zazněl od paní Vicky Forte, eh, se týkal myšlenky vydávání eurobondů, že to zvyšuje morální riziko eh, v rozpočtech členských států a já si myslím, že to je naprostý opak. Myslím si, že pokud chceme mít eh, možnost dívat se na to, jak členské státy eh, uplatňují své finanční prostředky, tak právě vydání eurobondů vám umožňuje získat určitou možnost, kterou vám neposkytuje žádný jiný nástroj. Čili já si myslím, že tento přístup naopak je velice na místě. Dále eh, v zprávě Klice se hovoří o FTT, ale nejen na úrovni celosvětové, protože eh, liberálové chtějí v podstatě eh, hovořit o evropské úrovni, Čili musíme se podívat, co je tedy dohodnuto na evropské úrovni a na mezinárodní úrovni. Na závěr, v, této, v tomto výboru se musíme podívat také, jakým způsobem podpořit veřejné finance. Ale schopnost eh, našich ekonomik je zcela zásadní a pokud nezískáme nové finanční zdroje, abychom mohli zafinancovat budoucí potřeby naší ekonomiky, tak se propadneme do recese a někdo na nás nebude čekat. Čili já si myslím, že tato zpráva má velice silné prvky, aby se nám podařilo vymanit ze stávající ekonomické krize, ve které se Evropa nachází. Není to otázka jenom sankcí, musíme vytvořit eh, kapacitu Evropy, aby sehrála svoji celosvětovou úlohu vůči USA nebo Číně. Takže FTT, tato myšlenka nebo uhlíková daň je zcela koherentní pro naši ekonomiku a také myšlenka eurobondu. Všechny tyto prvky mi přijdou zcela zásadní. Jak jsem již eh, eh, říkala, už teď jsme přetáhli o 10 minut tu dobu, kterou jsme měli určenou pro tuto diskusi. Takže já teď navrhuji, abychom eh, pokračovali v této diskusi a potom ten bod 11 budeme muset odložit to je ta směrnice týkající se systému pro očkodnění investorů. Eh, tady nemáme ani zpravodaje. Eh, teď budeme tedy pokračovat do půl jedné a potom eh, můžeme tedy se vyjádřit ke stanovisku Oli Schmidta anglicky, protože asi nebudeme už mít tlumočení. Myslím si, že můžeme o tom bodu 11 hovořit na konci odpoledního programu. Vím, že někteří stínoví zpravodajové tady nebudou ale eh, je jasné, že je tady řada lidí, kteří chtějí ještě se vyjádřit k té zprávě paní Podimaty. Čili já mám tento návrh a teď bych ještě jednou se ráda obrátila na zbývající poslance, eh, kteří požádali o slovo, aby hovořili eh, co možná nejstručněji, abychom tady nebyli do dvou. Nejprve pan Omte, pan Blum, pan Sekluna, potom komise dostane slovo ale eh, byla bych ráda, kdyby komise se vyjádřila jenom k té otázce eh, hodnocení dopadu. Pak dáme slovo zpravodajce paní eh, Podimáty a pak se můžeme ještě vyjádřit k té zprávě paní ehm, Šmita. Děkuji, děkuji zpravodajce za to, že připravila tuto zprávu, která obsahuje celou řadu velice nových myšlenek. Hovoříme-li o e, inovaci e, zde v Evropě, je poměrně e, divné, že hovoříme o inovacích ve všech oblastech, kromě oblasti zdanění. A přitom já si myslím, že právě daně by měly být také inovovány. Celá tato myšlenka daní si zasluhuje naše úvahy. Co se týče fiskální konsolidace, Myslím si, že v této oblasti musíme také být dostatečně zodpovědní eh, protože je to eh, výsledek jednak integrace a také je to ovlivněno finanční a ekonomickou eh, krizí. Hovoříme v této souvislosti také o hospodářském rozvoji. Myslím si, že na jedné straně je to otázka dohledu a regulace, ale na druhé straně je to otázka těchto vlastních daní. Myslím si, že v celé řadě členských zemí tyto věci nejsou eh, dostatečně efektivně ehm, řešeny a proto je potřeba se těmto otázkám věnovat. Myslím si, že existují tři zásadní otázky, které jsou všechny relevantní. To je finanční sektor, eurobond a, ehm, eurobondy a také otázka uhlíkové daně. Toto jsou oddělené, eh, oddělená témata, která si zasluhují eh, naší pozornost. Co se týče vlastního finančního sektoru, tady naprosto zřejmé, že existuje určitá asymetrie v oblasti pracovního Eh, kapitálu. A je tady také určitá asymetrie, co se týče příspěvku eh, eh, různých sektorů oproti sektoru finančnímu. Je jasné, že pokud má být finanční sektor jaksi sluhou, nebo pokud má sloužit hospodářství, tak je potřeba, aby také přispíval do společné kasy. Kromě toho také tato krize vlastně vedla eh, eh, k tomu, že eh, daňoví poplatníci jsou významným způsobem zatěžováni. Víme, jakým fungu, způsobem funguje vnitřní trh, vyžaduje společná kritéria, máme kromě toho také globální otázky, které se týkají toho, čeho chceme dosáhnout na globální úrovni. To jsou všechno věci, kterým je potřeba dát pozornost. Já tady nehovořím nutně o tom, um, jestli dochází k nějakým finančním útokům na přímé daně nebo na, ty, na tu daň z finančních transakcí. Co se týče eurobondů, je zcela zřejmé, že zde máme určitou eh, možnost využívat zdrojů, které v současné době k dispozici nejsou, eh, to je jasné, ale na druhé straně potřeba si uvědomit, že pokud máme na paměti zprávu a řízení eh, hospodářství, Potom e, ta společná e, měnová politika znamená, e, že musíme mít, a to také máme, společný, společné směné kurzy v podstatě. Co se týče sankcí, tam, které jsou obávy na ty, kteří nedodržují určité standardy, tak myslím si, že je celá jasné, že bychom měli také dosáhnout konvergence v úrokových měrách. Eh, protože jinak by to vedlo k dezintegraci právě ekonomické a měnové unie. Um, úroky, úrokové sazby tady nejsou uh, společné. Jestliže tedy budeme eh, mít politiku vycházející ze sankcí, tak to by vedlo k další asymetrii. Ta třetí otázka potom je otázka uhlíkové daně. To je věc, kterou je potřeba zvažovat na úrovni celé Unie, protože to vyžaduje komunitní přístup a také proto, že máme společnou obchodní politiku v Evropské unii a je potřeba, abychom určili typ eh, fiskálních operací, které chceme mít na globální úrovni a Eh, jestliže chceme mít systém, výměný systém, který by vycházel ze eh, příslušně nastavených politik. To jsou všechno věci, které vyžadují naše úvahy. Eh, pan Dominici, toho jsem vynechala, ale sekretariat ho vyškrtl příliš rychle a takže Leonardovi dám teď slovo. Já velice stručně budu reagovat, protože již většina toho zde zazněla. Já bych chtěl Eh, se vyjádřit k tomu, co řekl pan Ole Schmidt. Já si vždy velice vážím eh, toho, jak naprosto jasným a velice inteligentním způsobem nám věci nastíní, ale já bych chtěl teď vyjádřit eh, určitý problém, který mám a který vlastně má řada z nás Eh, my jsme tady dnes a diskutujeme tyto věci, protože před dvěma lety se zkrátka něco stalo. Občané našich zemí teď od nás chtějí, abychom na tuto situaci reagovali. My jsme určitou reakci jim nabídli, jako je například eh, otázka dohledu. Ale já si kladu otázku, jestli vlastně tento dohled je dostačující. Problém spekulace existuje, to je sice pravda, a my musíme chápat jaké jsou různé aspekty fungování trhu, ale my bychom o těchto věcech dnes tady nehovořili, pokud by nedošlo před dvěma lety k finanční krizi. Pokud, bychom, eh, pokud by nedošlo k navýšení veřejného eh, dluhu v různých členských evropských zemích, eh, musíme tedy mít zajištěny reakce, které budou dostatečně efektivní v tom smyslu, že eh, tento celý fenomén spekulace nějakým způsobem budou držet v určitých mezích. Jestliže nám leží na srdci eh, konkurenceschopnost Evropské unie, hlavně pak eurozóny, pak je potřeba, abychom se zamysleli ještě nad dalšími aspekty, jako je například eh, No. ocenění eura. Zhodnocení eura, pardon. A to souvisí potom také s eh, vývozem. this with the uh, with the group, and that is that... My jsme o tom hovořili v rámci naší politické skupiny a jde o to, že pokud něco zdaníte v Evropské unii a zůstane to nezda, nezdáněné jinde na světě, Potom to znamená, že se podniky přesunou do jiné části světa. To možná nechceme, ale tak to je. Pokud něco zde zdaníte, tento ehm, obchod se přesune někam jinam. Tak tomu zkrátka je. A na to jsem se chtěl poukázat. Veřejné zadlužení to je také něco, na co se často zapomíná. Je to věc politiky a tu provádějí politici. Pokud nějaký stát je zadlužen eh, nebo přehnaně zadlužen, je to kvůli politikům, kteří vedou tento stát. Není to žádná, žádný zásah Boha. To také musíme mít na paměti. Také jsem zde slyšel eh, ten pojem uhlík nebo CO2 či CO. CO2, CO a uhlík to jsou tři různé věci, takže prosím vás, přestaňte mluvit o uhlíku, když se mluví o CO2. Také se hovoří o tom, že se utrácí mnoho peněz na uhlíkových transakcích. Hovoříme o emisích a o znečištění. Já si myslím, že je třeba eh, zamyslet se nad tím, že bychom měli být trochu intelektuálně flexibilnější. Eh, svět se od roku 95 neoteplil. Zároveň máme nejnižší množství CO2 za 300 milionů let. Zároveň víme, že Globální oteplování proběhlo také během Starého Říma. Takže prosím vás, přestaňme hovořit eh, o těchto nesmyslech týkajících se klimatu a snažit se ochudit naše vnuky o peníze kvůli těmto věcem. Já vím, že eh, kvůli tomu, že se zde šíří to, že dochází k pohromě týkající se klimatu, na tom mnoho lidí vydělává. Ale já se domnívám, že bychom si měli uvědomit, jak se věci skutečně mají předtím, než dojde k opravdové katastrofě. Edvarde? Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že zpráva Podemata je velice zajímavá a podnětná. Chtěl bych říci něco co už zde zaznělo o inovaci. Souhlasím s tím, že pokud jde o daně, inovace by neměla být interpretována jako to, že existují nějaké eh, nově nalezené peníze, o kterých jsme dříve nevěděli, protože to všechno pochází od našich spotřebitelů. A úkolem eh, zdanění však není nalézt nové peníze, ale přerozdělit peníze veřejný sektor, ať už na eh, státní, regionální nebo evropské úrovni, si tak veme větší podíl než jaký měl předtím. Vraťme se ale ke spotřebiteli. Eh, shodneme se na tom, že spotřebitel má mnoho úkolů. Má, může to být investor, může to být cestovatel, eh, může to být člověk, který nakupuje některé zboží. Ale to, co zdanění by udělalo, je, že vyšle určitý signál a bude se snažit o to, aby spotřebitelé sdíleli eh, zatížení. Máme eh, dru, eh, lidi, kteří mají různé příjmy, nízké, střední, velké příjmy, máme malé podniky, střední podniky, velké podniky. To znamená, že není špatné být inovativní a snažit se, aby všichni sdíleli zátěž stejným způsobem. Neměly by být žádné privilegované sektory a finanční sektor byl privilegován. A, a otázka je, proč by neměl být zdaněn stejným způsobem jako ostatní odvětví v ekonomice. To stejné se týká hospodářské aktivity. Pokud je to špatná aktivita, eh, pokud se jedná o znečištění, máme zde eh, systém znečišťovatel platí. Eh, něco takového je správné. Aktivita, která znečišťuje, by měla být řádně zdaněna. Já bych všechny silně podpořil v tom, abychom byli inovativní, abychom se snažili nalézt způsoby, jak rozdělit zatížení, abychom se snažili nalézt způsob, jak učinit celý, celý systém efektivním, protože víme, že zde dochází k přelévání daní. A je nutné, aby daňové zatížení bylo přiměřeně rozděleno mezi všechny. Mnohokrát děkuji. Nyní předám slovo komisi protože několik lidí zmínilo hodnocení dopadu, tak jestli k tomu komise chce něco říci. Prosím vás, buďte ale struční, protože nemáme dostatek času. Děkuji, paní předsedkyně, budu stručný. Komise chce provést o hodnocení dopadu příští rok v létě. To je jasně uvedeno ve sdělení ze 7.10. a musím říct, že z hlediska komise je nám líto, že paní zpravodajka hovoří o tom, že nejednáme, že nejsme ochotní eh, vyslyšet váš požadavek. Je to velice složitá věc a tato diskuse, kterou dnes tady vedete, eh, myslím, je toho dobrým důkazem. Pochopitelně různí lidé mají různý názor, čili co je účelem FTT. Tady se bavíme o nejrůznějších typech daní a to pochopitelně vede k určitému matení pojmů, nejen v takovýchto diskusích, ale také v akademickém světě. To musím doplnit. Velice jasně jsem slyšel odkaz na nedostatek inovace na straně komise. Chtěl bych zdůraznit, že komise byla inovativní ve svém sdělení. Konkrétně poukazujeme na Eh, zdaňování finančních činností. To je inovativní daň. Je to daň, která se zaměřuje na velké eh, zisky, které získává finanční sektor. Takže zcela jistě si myslíme, že to je nejzajímavější oblast, na kterou se musíme zaměřit a nám také stanoví určitý standard eh, různých dalších možností, co se týče FTT. Na závěr jedna poznámka, která se týká Eh, rozsahu této FTT, musíme se rozhodnout, co chceme. Proběhla celá řada diskusí na téma eh, typu kolkovného. Nicméně kolkovné se týká sdílených transakcí. Řada lidí chce mít eh, sofistikované finanční nástroje jako deriváty. Ty nejsou pokryty. Pokud chcete mít také deriváty, tak se musíte rozhodnout, jak to dělat takovým způsobem, aby obchod neodpustil eh, Evropskou unii. Není to jasné. Musíte identifikovat, co je užitečné, co ne, co může poškodit. Také z krátkodobého hlediska to není úplně jasná definice. Tady vzniká riziko, že škodící aktivity stále pokračují a to je v důsledku toho, že lidé opouštějí nebo ty transakce opouštějí Evropskou unii, ale jak už jsem říkal, eh, dobré i špatné jde ruku v ruce hodnocení dopadu se tedy musí podívat na tyto aspekty a úplně na závěr komise si uvědomuje nutnost, abychom měli celkový pohled na regulační dopad, dopad daní v rámci celé Evropské unie jako celku. To zcela jistě uděláme. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní vrátím slovo Eny. Požádám ji, aby byla maximálně stručná, přes měli dlouhou rozpravu musíme věnovat pozornost skutečnosti, že až se budeme eh, bavit o tomto tématu příště, tak budeme potřebovat celé více času. Eny, prosím. Okay. Eh, Budu maximálně stručná. Začala bych eh, poslední poznámkou ze strany komise, kterou učinila Evropská komise. Nevěřím, že jsem řekla věci, které by nebyly úplně jasné. Měli jste spoustu času na provedení této studie a trvalo velice dlouho, než jste se spojili s Evropským parlamentem, téměř rok. A tedy tě, teď oznamujete, že tato studie bude k dispozici v létě. Mění kolegové, kteří se vyslovili k celé řadě otázek, všichni souhlasíme s tím, že bychom měli provést nebo mít k dispozici tuto studii dopadu. Přejeme si, aby vznikla FTT na evropské úrovni, takže všichni si přejeme, abychom měli studii dopadu a také zohlednili otázku hospodářské soutěže. Další věc, na které jsme se shodli, je naprosto jasné, že si všichni přejeme, aby vznikla dohoda na celosvětové úrovni v případě zavedení takovéto daně. Ale když se podíváme na stávající situaci, když se podíváme, kolik času už uteklo od začátku všech těchto diskusí, tak si myslím, že přišla ta správná chvíle, abychom se zeptali, co je ten nejefektivnější způsob, jak postoupit ku předu, jak dospět eh, k tomuto k této dohodě na mezinárodní úrovni. Jakým způsobem má Evropa vyvinout tlak, aby to bylo maximálně účinné? Celá řada kolegů hovořila o riziku. Riziku útoku na evropskou konkurenceschopnost, protože by mohly uniknout určité zdroje z Evropské unie. Vzpomeňte si na diskusi o energetickém balíčku. Tam zaznívaly také silné argumenty. Hovořilo se o riziku pro evropský průmysl, hovořilo se o tom, že se podniky budou přemístěvat jinam. A všechny tyto argumenty odůvodňuji, že musíme jednat. V roce 2008 se nám podařilo jít ruku v ruce kupředu. Takže jsme přijali určitý počet opatření a Nezažili jsme negativní důsledky, naopak naše konkurenceschopnost se posílila. Takže nezapomeňte na to, že pokud Evropa nepřijme takovéto rozhodnutí, tak je tady celá řada dalších zemí, které chtějí také snížit CO2, které to možná by neudělali, pokud by neexistovala celosvětová dohoda. Skutečnost, že Evropská unie byla prvním aktérem, která na to poukázala, eh, bylo zcela rozhodující. Co se týče krize, tak eh, tady probíhaly velice důkladné diskuse, které se také týkaly zprávy kolegyně Beres. Olej? Zazněla zde otázka, že všichni musíme převzít svoji odpovědnost, politickou, ministerskou odpovědnost. Dále jsme se bavili, jakým jiným způsobem řešit krizi. Zabývali jsme se otázkou řeckého dluhu. Takže bych chtěla zopakovat, že tato krize, eh, která vznikla roku 2008, v podstatě eh, také pokazuje na to, že finanční sektor musí převzít svoji odpovědnost. Čili tato krize se překlopila v krizi zadlužení a to se týká nejen řeků, ale i jiných mezinárodních aktérů. Čili musíme převzít veškerou svoji odpovědnost a musíme vlastně se odklonit od těch špatných rozhodnutí, která padla v minulosti. Ale co se týče ozdravění veřejných financí, co se týče eurozóny, co se týče Evropy jako takové, musíme také řešit eh, problémy na národní úrovni. Souhlasím se Svenem, který eh, říkal, že nesmíme tuto debatu pouze ideologizovat. Nicméně musíme tuto debatu vést eh, z evropského hlediska. Co se týče tedy jednotlivých nástrojů, které můžeme využít. Je tady celá řada kolegů, kteří řekli, že nemá cenu hovořit o nových finančních nástrojích, aniž bychom věděli, jak budeme používat produkty těchto nových finančních nástrojů. Já věřím, že to základní kritérium je, abychom to dělali v zájmu Evropy. Například, co se týče eurobondů, paní Hybnerová má pravdu. Tyto eurobondy se používají pro velké evropské projekty. A používají se také proto, abychom řešili otázku zadluženosti. Čili máme dva případy, kdy používáme eurobondy, ale musíme také rozlišovat mezi oběma případy, protože tady máme dvě různé logiky, dva různé cíle, protože eurobondy mají řešit otázku zadlužení. Nemyslím se všem, že tento nástroj by měl být použit také v kontextu použití sankcí, ekonomické zprávy pro země, které se dostávají do určitých problémů kvůli dluhu. Já si myslím, že by to měla být naopak taková protiváha, protože do této chvíle Evropská unie neuplatňovala eh, politiku pouze byče. Čili Vím, že je velice pozdě, tady bych tady ukončila své poznámky. Chtěla bych poděkovat všem za všechny příspěvky, za poznámky, které zazněly a těším se na pokračování této diskuse v následujících týdnech. Děkuji. thank you, Annie. Děkuji, děkuji, Annie. Ten původní harmonogram ukazoval na to, že bychom měli mít eh, termín 12. listopadu pro předkládání eh, pozměňovacích návrhů. Spravodaj teď souhlasí s tím a také technicky se to dá zajistit, eh, že to odsuneme na 16. listopadu, což bude tedy ten následující úterý, ale do oběda. Takže je to 12 hodin 16. listopadu a potom 30. listopadu budeme eh, zvažovat eh, tyto pozměňovací návrhy, potom 20. 4. 11. a potom v lednu a v, v, v únoru bychom o tom měli hlasovat. Děkuji vám všem za vaše příspěvky. Já se strašně omlouvám za to, že teď takovýmto způsobem úspěch vlastně eh, musíme přesunout velice důležitý Eh, bod o systémech pro odškodnění investorů na odpoledne. Teď eh, už máme vlastně pouze několik minut eh, s plným tlumočením a potom budeme muset tedy všichni komunikovat pouze v angličtině. Já se omlouvám, já už jsem také měla být úplně jinde touto, v této době, takže Edvardovi předávám vedení já nemusím být eh, nikde jinde, takže eh, budete muset ještě chvilku vydržet eh, mě. Děkuji. Já bych, jak řekla paní předsedkyně, toto je skutečně mimořádně důležitá směrnice, která se zabývá systémem odškodnění investorů. Já se strašně omlouvám, je mě strašně líto, že eh, jsme se neměli možnost setkat s dalšími spravodajstínými spravodami před tím eh, Tyrkisovým týdnem, jak mu říkáme. Eh, asi jste měli možnost se seznámit s tím pracovním dokumentem což je vlastně jen jakýsi rámec, který nám umožní vést tuto diskusi. Doufám tedy, že ji můžeme zahájit a také doufám, že se nám podaří eh, dojít k určitému konsensu. Eh, toto souvisí spíš s s důvěrou spotřebitelů než s finančními transakcemi. A tady si myslím, že skutečně Eh, bychom měli projevit svou zodpovědnost. Jak víte, ta původní směrnice je více než 10 let stará a myslím si, že teď potřebujeme mít eh, lepší ochranu. Eh, to se týká hlavně způsobu financování těch jednotlivých systémů na národní úrovni. Ehm, je to směrnice, která se týká minimálního odškodnění, které bude zvýšeno na 50 tisíc euro. Eh, dále potom by to mělo být všechno urychleno. Investoři dostanou toto očkodnění nejpozději do 9 měsíců od toho, kdy došlo k selhání. Eh, zlepšené informace investoři dostanou eh, naprosto jasné informace o tom, jakým způsobem jsou jejich aktiva chráněna. Komise navrhuje, abychom měli ten minimální cílový, cílovou úroveň Ehm, která bude před, předem eh, financovaná, dále eh, se jedná o další posílení ochrany eh, a to souvisí také s využitím třetí strany jako uschovatele. To se týká také podílových fondů a všech těch fondů, které využívají tedy té funkce uschovatele. Kolegové, podle mého názoru s touto směrnicí souvisí tři základní věci a můžete k tomu přidat ještě další, ale já si myslím, že bychom se měli právě na tyto soustředit. Co se týče rozšíření rozsahu, ehm, a co se týče úrovně očkodnění, komise navrhuje, abychom tuto směrnici rozšířili v jejím rozsahu. Ehm, co se týče těch investičních ehm, fondů, tady by to mělo zahrnovat všechny investice včetně tedy těch podílových fondů, tam, kde dojde k selhání eh, funkce toho uschovatele ze třetí strany. Eh, ta otázka rozšíření eh, rozsahu, tak aby se týkal i těchto podílových fondů v současné době, ta ochrana je zakotvena pouze v té směrnici USIS. A tady tedy dochází teď k návrhu, abychom eh, více eh, zohledňovali také podílové fondy. Ten širší rozsah eh, bude znamenat, že to všechno bude ovlivňovat také přímé financování jednotlivých těchto plánů. Fáma vypočítala, že navržená cílová úroveň by vyžadovala příspěvky na úrovni asi 27 miliard euro, které by musely být vyjmuty z těch Eh, Jusitu. Co se týče eh, dalšího návrhu eh, komise, chce, aby docházelo k financování ex ante. Financování by mělo být 0,5 hodnoty daného aktiva a mělo by to být financováno z příspěvku eh, pravidelných uživatelů, eh, ať jsou to banky, investoři, fondy a tak dále. Existuje celá řada argumentů, velice silných argumentů, které podporují harmonizaci v této oblasti a to ve všech členských státech. Dnes si myslím, že existuje asi 29 různých, ne, 39 eh, různých plánu na očkodnění investorů, které existují v 27 členských státech. Kromě však existují eh, určité, eh, určitá rizika, která eh, souvisí s morálním hazardem a také s tímto systémem ex ante. Je tady určité riziko, že vzniknou příliš veliká, veliké fondy, které zvýší administrativní náklady. Co se týče úrovně odškodnění, tady eh, komise navrhuje eh, vyšší úroveň minimálně odškodnění eh, na úrovni 50 tisíc místo těch stávajících 20 tisíc. To by znamenalo navýšení o 150 Členské státy, kde se vyplácejí malé částky, eh, by se mohlo zdát, že tato hranice je příliš eh, vysoká, že by to mělo eh, sníženou přidanou hodnotu. Je tedy třeba, abychom, alespoň já si myslím, že je potřeba, abychom hovořili ještě o tom, jaká bude tedy úroveň toho minimálního odškodnění. Eh, kromě toho potřebujeme hlubší analýzu eh, těch navrhovaných změn, které eh, souvisejí s těmito věcmi, o kterých jsem hovořil. Já bych se chtěl soustředit na ty návrhy ze strany komise, které se těší poměrně značné podpoře členských států a také Evropského parlamentu to eh, souvisí například eh, s vysvětlením eh, toho období, do kdy to musí být vyplaceno, souvisí to s lepším informáním investorů a celou řadu dalších bodů. Abych to zhrnul, většina těchto návrhů se týká, zrychlit, se týká zrychlení implementace této směrnice, co se týče rozsahu platnosti této směrnice, ten by asi nebyl eh, rozšířen o USIC. Myslím si, že členským státům toto dělá obrovskou starost. Eh, co se týče úrovně financování, i to je věc, o které bychom měli hovořit. Eh, náklady spojené s předběžným financováním jsou opět otázkou, která nám dělá velké obavy. Alternativní zdroje Eh, získávání zdrojů eh, formou půjček od jinut je další věc, kterou je potřeba skonkretizovat. Na závěr bych tedy řekl, pane předsedo, já tedy, si doufám, já tedy si doufám tvrdit, že pokud bychom se mohli dohodnout na jakémsi lehčím režimu, který by zajistil urychlení všech těchto kroků. Já nejsem příliš při, velkým přívržencem prvního čtení. Myslím si, že máme příliš mnoho věcí, které e, probíhají prvním čtení. Myslím, že bychom měli mít více druhých a třetích čtení. Eh, teď se snažíme to nějakým způsobem kompenzovat eh, formou trialogu. Já jsem trošičku skeptický v této věci, ale myslím si, že pokud bychom se shodli, pokud bychom dosáhli širokého konsenzu v této věci, tak já bych i v tomto případě dal přednost prvnímu čtení, což by bylo jak pro členské státy, tak pro spotřebitele Eh, tak pro investiční investory eh, věc, kterou by upřednostil. Děkuji. Teď eh, dostane slovo stínový zpravodaj Pablo za EPP. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já se pokusím velice stručně reagovat. Děkuji zpravodaj za jeho práci. Myslím si, že musíme přivítat tento návrh ze strany komise, který se snaží nějakým způsobem harmonizovat Eh, nebo nějakým způsobem eh, propojit to, co se navrhuje v této směrnici v tom smyslu, eh, že by měly být odstraněny některé nedostatky stávající směrnice. Přesto si myslím, že tyto návrhy musí být vyrovnané a neměly by vytvářet nové břemeno pro ty, které se týkají. Myslím si, že bychom měli analyzovat ty, ty nejrůznější věci, o kterých se zde hovořilo, co se týče těch podílů. Eh, tady si myslím, co se týče těch z eh, tady si myslím, že je potřeba eh, mít na paměti, že musíme chránit investory v těch případech, ehm, kdy zatím nejsou vůbec chráněni. Co se týče úrovně odškodnění, víme, že komise navrhuje, aby toto odškodnění se zvýšilo z 20 tisíc na 50 tisíc euro, eh, tak abychom měli zajištěnou lepší ochranu eh, investorů. Já si myslím, že i v této otázce musíme být velice opatrní a měli bychom mít na paměti rozdíly mezi směrnicí eh, pro ty depozitáře a pro investory. Co se týče harmonizace, komise navrhuje komplexní harmonizaci Eh, což je názor, se kterým já souhlasím. Eh, já si myslím, že tento návrh je svým způsobem pozitivní. Co se týče eh, vlastního financování, nesmíme zapomenout na to, že v případě nutnosti můžeme toto financovat z exportních příspěvků. Eh, myslím si, že i v této oblasti by bylo eh, na jedné straně dobré mít harmonizaci, ale za, při zachování určitého manevrovacího prostoru, určité pružnosti. To je věc, kterou bychom měli v příštích diskusích eh, dále diskutovat. Návrh komise, a my se omlouváme, my